God morgon och varmt välkommen. Dobrý den. Vítám vás všechny na našem dnešním jednání, na jednání výboru pro práva žen. Jako obvykle začneme tím, že se podíváme na program jednání. Pokud souhlasíte, můžeme si ho schválit Nejprve bych chtěla říci, že tady máme hodně pozměňovacích návrhů k pořadu jednání, tak jedna k na žádost paní Záborské, která odpovídá za iniciativní návrhy, pokud jde o příspěvek EU k boji e, s trestnou činností, o kterém bychom měli hlasovat nyní. Takže eh, jsme, o to, eh, jsme proto, aby tento bod zůstal na programu jednání, navzdory tomu, že hlasovat se o něm nebude. Pak tady máme návrh paní Jana Kudakis, která mm, zpracovala stanovisko k hlavnímu zneužívání a vykořišťování dětí a i tuto zprávu, pokud jde o její hlasování, odložíme, nicméně jakožto zpráva na programu zůstává, jinými slovy, diskuze k ní může proběhnout. A pokud jde o zprávu o delegace do Islandu, tak toto jsme odložili, tento bod eh, na programu jednání jsme odložili, protože zpráva delegace ještě nebyla zpracována. Můžeme se tedy odsouhlasit program jednání v tomto pozměněném znění. Výborně, děkuji, takže postoupíme dále. Dostáváme se k bodu 3, sdělení předsedy. Žádná sdělení v tuto chvíli nemám. Bod číslo čtyři tady, a to je schválení zápisu ze schůze, která se konala 2. září. Zápisy z této schůze by měly být k dispozici ve vašich složkách. Pokud nedostaneme do konce dnešního dne žádné námitky, budeme považovat tento zápis za schválený. Tak a tím se dostáváme přímo k bodu číslo 5 eh, a to je eh, stanovisko paní Jana Kudakis eh, o pohlavním zneužívání a pohlavním vykořišťování dětí a dětské pornografii. Odpovědným výborem je výbor LIBE a předám slovo paní Jana Kudakis, aby nám mohla své stanovisko představit a poté může proběhnout diskuze. My jsme sice už o tomto stanovisku eh, diskutovali právě toho 2. září a musím říci, že 18. pardon, 28. a 29. Eh, zorganizovalo Libek této věci slyšení, tak to jenom na doplnění. Teď už eh, paní navrhovatelka. Eh, dobrý den. Eh, děkuji, že tady dnes eh, s vámi mohu být. Si. Už jsme o tom diskutovali. Máme jich tady přes stovku, nicméně těch pozměňovacích návrhů je přes stovku takže nebudu probírat eh, všechny a navíc některé překrývají, takže z nich uděláme kompromisní pozměňovací eh, návrhy, čím si ušetříme spoustu času v podstatě jediná kontroverze, nějaká, nějaký sporný moment je to, že někteří lidé se domnívají, že eh, tresty odnětí svobody by měly být konkrétní, namísto toho současného znění, že bychom se měli řídit osvědčenou eh, praxí jednotlivých členských států. O tom bychom asi měli ve výboru hlasovat. Já Sama bych teda nebyla proti tomu, aby tam bylo mm, to slovo mm, konkrétní mm, trest. Jednak eh, pokud by bylo na mě, tak já bych žádala vždy nejvyšší možné tresty. A navíc si myslím, že to stejně neprojde při hlasování a mohlo by to jak se poškodit celé to stanovisko. Já bych byla nerada, kdyby ztroskotalo na nějaké podobné podrobnosti. Já doufám, že tlumočení funguje, všichni mě slyšíte. Mm, takže to byl ten jeden problém, jeden sporný moment. Druhý spočívá v tom, zda bychom měli mm, odstranit eh, jeden sporný moment, eh, na němž se neschodneme, ale doufám, že i to vyřešíme a dobereme se eh, ke kompromisu. Takže by mě zajímalo, zda eh, byste se přáli, aby se sešli stínoví zpravodajové, anebo zda to necháte na mě, abych eh, po internetu připravila ty kompromisní návrhy. Možná by nám to ušetřilo čas, kdyby to bylo po internetu, ale pokud si přejete i schůzku, tak samozřejmě nejsem proti. Včera o tom hlasoval výbor pro kulturu. Nevím, jakým způsobem to hlasování mm, dostalo. Ještě nemám v ruce to konečné znění, ale zdá se, že výbor pro kulturu to vnímá jako odbornou technickou záležitost a neposuzují to z hlediska rovnosti Eh, mužů a žen, či z hlediska lidských práv, takže to může být pro nás trošku eh, problém. Eh, chci vyzvat také EPP, aby předložili své pozměňovací návrhy, protože já jsem s nimi velice spokojená, stají se mi velice zajímavé a těším se na vaše postřehy, kolegové. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, za vaše vysvětlení. A nyní bych tedy otevřela diskuzi, pokud se někdo chcete vyjádřit. A vidím paní Záborskou. Prosím, paní Záborská. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Jana Kudakis za vynikající práci. Jsem velice ráda, že jsme se shodli v této zprávě a ukazují to také pozměňovací návrhy. Víme, že před nedávnou dobou byla přijata písemná deklarace, v níž se hovoří o podobné tematice a byly tam eh, uvedeny různé názory na svobodu projevu na internetu. Myslím, že jak si bychom měli mm, navázat na to, co si přeje komise, i náš výbor celkově a, a naše navrhovatelka má ze strany EPP plnou podporu. Děkuji vám. Tak, misi Saborská. Děkuji, paní Záborská. A slovo má pan Žibar. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Co se týče toho textu a práce zpravodajky, Eh, mohu se pouze připojit ke své předřečnici. S celým tím textem opravdu souhlasím, ale mám jednu otázku ke konkrétní záležitosti a rád bych věděl, jak se k tomu staví ostatní kolegové a především paní zpravodajka. Eh, v textu komise se v první části hovoří o dětech. A děti, to jsou osoby, které nedosáhly eh, nějaké sexuální zletilosti, ale z části se tam hovoří také o dětech, kterým není 18 let. Takže původně eh, z části se tam hoří o tom věku sexuální zletilosti a potom o té zletilosti jako takové. A v tom je rozdíl. Takže v těch dvou pojmech je rozdíl a z toho důvodu já si nejsem jist, eh, co je tím opravdu myšleno. Co je tedy správné? Hovoříme o té sexuální zletilosti anebo o 18-leté věkové hranici? Děkujeme. Paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem myslela, že paní zpravodajka bude chtít nejdříve odpovědět, ale možná bude lepší, když odpoví na konci. Ano, je to správné, musíme rozlišovat. Myslíme tu sexuální zletilost anebo tu hranici 18 let. Samozřejmě, že dětská pornografie zůstává zločinem a je jedno, jak staré to dítě nebo mladiství je, ale samozřejmě se musíme rozhodnout. No ale hlásím se proto, že chci říci, že generálně je velmi dobré, že se tím zabýváme. Toto téma je velmi důležité a vlastně to není téma, které se týká hlavně žen. Samozřejmě je postiženo více dívek než chlapců, ale týká se to obou pohlaví a i mezi pachateli najdeme eh, ženy i muže, i když častěji se to týká mužů. Ženy jsou často komplici v takovýchto případech, i když to nechápu. Ráda bych upozornila na ty terapeutické programy. Eh, musíme se zamyslet nad tím a zohlednit, že vše, co se objevuje z dětské pornografie na internetu, bude nejen zablokováno, ale vymazáno z internetu. A také se musíme zamyslet nad tím, jak pracovat na terapeutických programech eh, pro pachatele, ale i pro oběti a jejich rodiny. No a ve podměňovacím návrhu se neobjevuje například tato věc. Já jsem slyšela, že v Anglii je zřízena eh, helplinka, kam eh, potenci, eh, potenciální pachatelé mohou volat ještě dříve, než takový čin spáchají. Takže třeba i něco takového. Myslím, že bychom měli v průběhu diskuze přemýšlet nad, nade vším, co bychom mohli udělat pro to, abychom takovýmto skutkům zabránili, protože vše, co se v této oblasti stane, uškodí postiženým dětem. Tak, ok, Mrs. Bauer. Děkujeme a slovo má paní Bauer. Thank you so much. Eh, Děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat eh, Marině za její stanovisko. A dovolte dvě krátké poznámky, pokud jde o naši debatu. Tak eh, za prvé, pokud jde o ten věkový limit, a zneužívání lidských práv, tak eh, není pochyb o tom, že věková hranice by měla být eh, minimálně 18 let, eh, nikoliv méně, ačkoliv existuje tendence během posledních let, která naznačuje, že by bylo dobré uznávat všechny případy které se dotýkají dětí, eh, tak aby tam ta hranice byla vždy 18 eh, let, ať už jde o obchodování eh, s dětmi nebo obecně o práva dítěte. I podle úmluvy OSN by to vždy mělo být 18 let. A teď druhá záležitost, o níž hovořila Marina, zda odstranit eh, ty eh, škodlivé internetové eh, stránky, tak z technologického hlediska zřejmě je prioritou skutečné odstranění takového obsahu, takových stránek. Možná existují i další zdroje, které by okamžitě dokázaly nahradit nějakou zrušenou stránku, ale přece jenom bychom tak eh, situaci eh, pachatelům zkomplikovali. A určitě bych byla tedy ne pouze pro blokování obsahu, nebož pro úplné odstranění takových takových stránek a zřejmě bychom měli také žádat eh, silnější spolupráci Mm, možná máme i nějakého vyslance v USA, eh, pokud jde o ochranu údajů a v takovémto případě by i tento člověk mohl odpovídat eh, za vymazání podobných eh, stránek, které jsou na, na serverech v USA, protože Nakolik vím, tak eh, spousta takových stránek je eh, buď to na serverech v Rusku nebo ve Spojených státech. Děkuji. Děkujeme. A slovo má paní Boskurt. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejdříve ráda poděkovala paní zpravodajce. A mám jednu otázku. Spravodajka totiž v úvodu oznámila, že se pokusí zpracovat to téma blokování anebo vymazání internetových obsahů a že to zpracuje v rámci kompromisu. Já si myslím, že to je opravdu ten nejdůležitější bod celé diskuze, jestli budeme pouze blokovat, anebo jestli ten obsah vymažeme. A mě opravdu zajímá, jak to celé vyřeší. No a nyní se dostávám k tomu druhému, co mě zajímá. Já sama jsem nepředkládala žádné pozměňovací návrhy, protože se tím zabývám také ve výboru LIBE. Ale zajímal by mě ten pojem z plnoletnění. E, ne, promlčení, protože často dochází k tomu, eh, že mladiství jsou teprve o několik let poté, co se jim to přihodilo, eh, schopni o tom hovořit. A tam tedy uplyne ta lhůta promlčení. A znamená to, že pachatelé už nemohou být stíháni. No a když dochází ke zneužívání dětí v rámci nějaké instituce, pokud jde například o děvčata nebo chlapci, kte, chlapce, kteří vyrůstají v domě pro opuštěné děti, anebo v pečovatelském domě, když tam dochází ke zneužívání, tak eh, musíme mít k dispozici orgány, které tyto děti ochrání a vůči kterým budou mít tyto děti důvěru. Pokud ale děti nebudou těmto institucím už věřit, tak jim to situaci eh, přitíží a měli bychom to potrestat. Děkujeme paní Boskurt. A slovo má paní Janaku. A může odpovědět na otázky a uzavřít celou diskuzi. Um, right, the... Tak za prvé musíme vždycky uvažovat o dítěti, který je centrem naší pozornosti. Eh, my jsme měli trošku problém s návrhem komise a proto eh, si musíme uvědomit, že jeden pozměňovací návrh uvádí, že eh, se hovoří o dítěti, který je, které je mladší než věk pohlavní odpovědnosti, tedy 16, ve Vatikánu dokonce jenom 12 let. Máme tedy dítě a pak máme adolescenta dospívajícího, kterému je 18. Rozdíl v tom je, že ačkoliv může dojít ke eh, sexuálně motivované zločinnosti u obou případů, tak pokud je někomu, dejme tomu, 18, 17, tak může souhlasit s pohlavním stykem, ale přesto pokud je k takovému aktu donucen, tak to není akceptovatelné. Jde tedy o technickou záležitost a musíme vnímat tento rozdíl. My jsme to tedy oddělili na děti a dospělé, respektive adolescenty. A ano, Ehm, týká se to obou pohlaví, ehm, protože to zneužívání takto probíhá vůči nám i mužům. A ehm, musím říci, že ženy eh, se také do této oblasti posouvají. Nevím, jak v dalších zemích, ale ve Spojený, ve, ve Spojeném království jsme se setkali právě i s případy žen, které se podílely eh, na tom zneužívání té zločinecké organizaci možná cítili určitý tlak ze strany manžela a podobně. Je to záležitost, kterou budeme muset zkoumat, když se ptáme, ačkoliv by ženy takzvaně tam hrály druhé housle, ale důležité je, že se právě také vyskytují tyto případy. Terapie a psychologické poradenství. Ano, nabídli jsme poradenství rodinám těchto dětí a navrhuje se také, aby byla zřízena telefonní linka platná po celém EU, která by byla dostupná každému. A domníváme se také, že by měla být nabídnuta odborná pomoc, psychologické poradenství i rodinám eh, těch pachatelů, protože i Eh, ty si vytrpěli své. A já jsem se také setkala s rodinnými příslušníky těchto pachatelů. Představme si, když je žena vdaná, domníváte se, že eh, váš manžel je typickým rodinným typem a pak je eh, zatčen ehm, vlastně musí rodinu opustit a třeba vyšetřuje se takovýto případ, tak se můžeme snažit představit si, jak se to projeví na, celou, na celé rodině. A Ehm, samozřejmě to jsou záležitosti, které se sledují na tom internetu a musíme si uvědomit, že v ideálním světě, co se týče internetu, by bylo výhodné ty stránky smazat. Ale ve skutečnosti to není vždycky možné. A pokud to tedy není možné, a nemůžeme říci, že by to šlo vypustit, je nutné to alespoň zablokovat musíme hovořit o tom, že třeba dospělí, eh, často vědí, že ty stránky jsou poměrně eh, dlouho, ukazují vlastně ty eh, fotografie těch, kteří byli dříve dětmi, ale dnes už jsou dospělí, ty obrazy tam zůstávají dlouho, pokud se nám to nepodaří zcela vymazat, je potřeba zablokovat přístup k těmto stránkám. Samozřejmě prioritou je výmaz těch stránek. A teď je trestně právní záležitosti. Já myslím, že paní Bauer se ptala na... Ne. Ano, už jsem si vzpomněla, eh, jak dlouho trvá, než je zločin promlčen. Ehm, záleží na konkrétním státě. Ve Spojeném království se setkáváme s případy, kdy děti byly v raném dětství zneužívány. Eh, nemáme žádný limit. Eh, ale myslím si, že to je záležitost, kterou bychom mohli změnit, ačkoliv nejsem pro změnu trestního zákonníku v jednotlivých státech. Možná bychom to mohli upravit alespoň určitým směrem. Myslím si, že členské státy by se na to měly zaměřit, ač nevím, zda technicky to zvládneme. Snad jsem zodpověděla všechny dotazy víceméně. Děkujeme paní Janaku. Myslím, že pan Šoran má dodatečnou otázku. Permettez-moi d'insister de nouveau sur ce point. Article 2 de la proposition Já bych ještě jednou rád připomněl návrh komise. V článku 2a je definováno dítě jako člověk pod hranicí 18 let. To je podle mě docela dobrá definice. No a Celý ten projekt by se potom používal na všechny děti pod 18 eh, let, ale v článku 3, který následuje, v bodech 2 a 3, komise píše, že dítě je osoba, která ještě nedosáhla pohlavní zletilosti, takže to může být třeba těch 16 let. Uh, No a ve článku 2 stojí teda, že se to týká všech dětí pod 18 let, ale ve článku 3 jen těch, kteří ještě nedosáhli pohlavní zletilosti, takže ve Francii je to 16 let. No a když si pročítám ten článek 3, tak tam máme to období mezi 16. a 18. rokem. Zdá se tedy, že článek 3 se nevztahuje na děti mezi 16. a 18. rokem. Proto bychom neměli hovořit o pohlavní zletilosti, ale o té hranici 18 let. Myslím, že žádný pozměňovací návrh v tomto ohledu ještě nebyl předložen. Já ho také nepředložím, protože nebo takhle, zatím jsem ho nepředložil. a protože jsem na začátku rozdíl v těchto dvou článcích přehlédl. Ale pokud jsme všichni toho názoru, že by ta hranice měla být 18 let, měli bychom si položit otázku, jestli bychom při hlasování neměli předložit ústní pozměňovací návrh. Vyjádřil jsem se jasně, myslím si tedy, že bychom měli trvat na té hranici 18 let a nehovořit o pohlavní zletilosti. Jinak by totiž v jednotlivých členských státech došlo k různé interpretaci, protože jsou tam eh, různé zákony a to by byl problém. Takže tu hranici si musíme stanovit. Sorry. Způsob, eh, já to vnímám takto. 18 let eh, je teda věková hranice. My jsme rozlišili také mezi dítětem a um, dospívajícím nebo adolescentem, ale ten, ta konečná věková hranice je 18 let. A pokud máte pocit, že to tam má být formulováno jasněji, ano, samozřejmě ehm, rozhodně ehm, to, to přivítáme takovou změnu. Ano, já si myslím, že ve článku 3 v bodě 2 a 3 se objevuje ten pojem pohlavní zletilosti a ten bychom měli vyškrtnout a trvat na té hranici 18 let, pak to bude jasnější. Předsedkyně, dobře, takže bych vás ráda informovala o tom, že k hlasování v našem výboru dojde 29. a 30. listopadu. Výbor Libe bude hlasovat v polovině března. Děkujeme paní Jana Kudakis a pokračujeme dalším bodem pořadu jednání. Jedná se o zprávu paní Záborské. Paní Záborská vypracovala zprávu z vlastního podnětu, která se týká příspěvku politik Evropské unie na podporu rovnosti mužů a žen v boji proti zločinnosti mládeže. K tomuto tématu jsme již diskutovali s pozvanými odborníky. Tato diskuze proběhla 23. června. Vedli jsme o této zprávě diskuzi už i ve výboru, a to 28. září. Bylo předloženo 150 pozměňovacích návrhů a dnes máme tady ve výboru možnost o tomto tématu diskutovat i nadále. V úvodu bych tedy ráda vyzvala paní Záborskou, aby nás do tématu uvedla. Prosím, paní Záborská. Děkuji velmi pěkně, paní předsednička. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za spolupráci a za upřímnou snahu zdokonalit návrh této zprávy. Domnívám se totiž, že všichni, kdo jsme ve výboru pro práva žen, máme zájem na tom, aby takový neduch společnosti, jakým je zločinnost mladistvých, se co nejvíce zmenšoval. Ke zprávě, jak už jste správně řekla, bylo podáno 147 pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že doba mezi překlady a plánovaným hlasováním nebyla dost dlouhá, požádala jsem, abychom dnes o zprávě nehlasovali. Chci za to poděkovat paní předsedkyně, děkuji i koordinátorkám za vyhovění mé žádosti. Dnes bychom tedy měli mluvit o pozměňovacích návrzích a poté se můžeme dohodnout, jak hovořila paní Jana Konakis o možných na návrzích nebo o setkání se stínovými zpravodaji. K, k těm pozměňovacím návrhům asi polovina z nich se týká odkazů na různé dokumenty nebo skutečnosti. Polovina má formu doporučení nebo žádosti k Evropské komisi nebo k členským státům. Tyto pozměňovací návrhy nám také ukazují, že v politice rovného postavení žen a mužů jsou ještě rezervy, které by pomohly také v boji proti zločinnosti mladistvých. Obvykle tomu nebývá v důsledku mezer v legislativě, ale protože legislativa není dostatečně aplikována. Snažila jsem se pozměňovací návrhy po, prostudovat a ve snaze snížit jejich počet ehm, vychází mi zatím 11 kompromisních návrhů, združených podle témat. A v nejbližších dnech tedy eh, kolegům sdělím, které pozměňovací návrhy bych chtěla zahrnout do těchto kompromisů. A několik pozměňovacích návrhů konkrétněji. Nebudu všechny jmenovat, protože ne všichni eh, navrhovatele tady jsou, proto se vyjádřím obecně. Pozměňovací návrh, který tedy jeden odstavec se odvolává na všeobecné prohlášení o lidských právech, a ten pozměvací návrh má definici, která vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv a modifikuje ji, prodlužuje ji. Osobně si myslím, I když tedy ten úmysl zatím je dobrý, já myslím, že nemůžeme modifikovat eh, danou definici eh, tak, jak byla definována tedy v dokumentu. A vzhledem k tomu, že jsem měla stejné pochybnosti, hm, stejně jako paní Hannibal, eh, tak jsem ve své zprávě se zaměřila jenom na mateřství, dětství a právo rodičů ehm, volit druh zaměstnání pro své děti a záměrně jsem tam nedala definici rodiny, abych nevyloučila jiné formy soužití v dnešní společnosti. A najdeme tady také pozměňovací návrh, který zmiňuje různé hrozby, jimž jsou, ženy, jim jsou děti žijící v chudobě vystaveny. Tento návrh podporuji, ale abychom se vyhnuli nedorozumění. Měli bychom hovořit o extrémní chudobě, vzhledem k tomu, že ten rok je rokem boje proti extrémní chudobě, tak se domnívám, že bychom eh, jakožto ústní pozměňovací návrh mohli s tímto souhlasit. Eh, poslanec Šimanský eh, modifikoval můj text ale domnívám se, že dva texty, které on uvádí a které já mám v původním znění, jsou kompatibilní a domnívám se, že by bylo vhodné mluvit o tom, aby mládež mohla vyjádřit svůj názor a očekávání od společnosti, tedy nejenom brát, do, brát v úvahu situaci mladistvých v současné době. Proto myslím, že se dohodneme. V jednom pozměvacím návrhu zmiňujeme různé typy dovolených, mateřská dovolená, otcovská dovolená, rodičovská dovolená. Doplnila bych tam také dovolenou při adopci, protože e, to by bylo naprosto na místě. A máme tam tedy 10 pozměňovacích návrhů 70, 71, 77 78, 79, 85, 131, 132, 139, 146 od tří kolegů a těchto deset návrhů eh, má společné rysy. Moji kolegové i kolegyně v tomto případě by rádi vypustili ze zmíněných odstavců vykonávání rodičovských práv a povinností. Ráda bych se zeptala, ale mám pocit, že nikdo ze tří kolegů navrhovatelů tady není. Proč to chtějí vypustit? Proč tedy kolegové nechtějí, aby v souvislosti s kriminalitou mladistvých byla zmiňována odpovědnost rodičů? Samozřejmě, že výchova v rodině nezajišťuje stoprocentně bezproblémovou budoucnost mladých lidí. Ale existuje více států, kde do určitého věku dítěte nesou odpovědnost za jednání dětí rodiče. A e, legislativy to různě upravují. Pokud si tedy přejeme, aby rodiče jednali odpovědně, musíme jim umožnit, aby plnili svá práva a povinnosti. Vidím tedy logickou souvislost mezi právem rodičů na straně jedné a bojem proti kriminalitě mladistvých. Budu tedy se třemi kolegyněmi ještě hovořit o tom, proč by toto spojení slov mělo být vypuštěno z těchto pozměňovacích návrhů. V minulém volebním období náš výbor připravil, eh, jak si to pamatujeme, přijal tedy zprávu paní eh, Baceli z Řecka, ze socialistické frakce. A ta zpráva eh, se věnovala úloze ženy, rodiny a společnosti boji proti kriminalitě mladistvých a myslím si, že tam jsme se víceméně shodli na tom, že rodina má nezastupitelnou úlohu právě v boji proti kriminalitě mladistvých. A ještě jeden pozměňovací návrh, kde jsou zmiňovány organizace společenství které by se měly angažovat v boji proti kriminalitě mladistvých. O tom jsme hovořili také na slyšení, v předchozí diskusi. A pozměňovací návrh, abychom eh, vypustili z jejich řady církevní a náboženská společenství. Eh, nerozumím tomu proč protože každodenní život nám ukazuje, že jsou to právě církevní a náboženské organizace a společenství, která se angažují v rizikových komunitách, v komunitách s vysokým výskytem trestné činnosti. A právě tyto organizace jsou v tom boji z nejúspěšnějších. Podílela jsem se na několika setkáních například v souvislosti eh, s problematikou Romů ve Francii a v těch národních státech, kde najdeme také podíl romského obyvatelstva. Tam se zdůrazňovaly aktivity náboženských a církevních společenství. Domnívám se tedy, že se nic nestane, eh, pokud ve zprávě i tyto organizace zůstanou. Chceme-li být objektivní a chceme zmiňovat úlohu rodiny, školy, mládežnických organizací, samozprávy a tak dále. Oceňuji pozměňovací návrh eh, paní Nikolaj. Eh, ten považuji za velmi užitečný ale nevíme, proč se z mého textu rozhodla vynechat politiku nulové tolerance vůči dospělým, kteří navádějí mládež k trestné činnosti. To je nepochybné, že se to stává, ať už navádějí rodiče v těch um, chudších rodinách, chudých rodinách. Velice často ty děti um, nenesou trestní odpovědnost a tak se stává, že rodiče navádějí děti k trestné činnosti, domnívám se, protože bychom právě nulovou toleranci vůči dospělým aplikovat měli, protože právě tito dospělí vytvářejí u dětí pak návyky na celý život. Osobně si myslím, že v mé zprávě je na místě, když mluvím o tom, že náklady na zesouladění rodinného a pracovního života by měly být možná ne stoprocentně, ale z většiny eh, na úkor státu, tedy měl by je hradit stát, protože stát by měl mít zájem na tom, aby politika nediskriminace, politika demografická, politika eh, koordinace rodinného a pracovního života byla dodržována a byla plněna. Navrhla jsem, aby se stát velkou většinu podílel na tyto náklady. Mluvili jsme o mateřské dovolené, o ochraně pracující žena. tam zazněly výhrady v tom smyslu, že náklady související s mateřskou dovolenou Eh, musí hned zaměstnavatel. A právě proto řada kolegů byla proti prodloužení mateřské dovolené, proti eh, tedy eh, výplatám mateřské dovolené ve stoprocentní výši eh, ve srovnání s platem. Já se domnívám, že taková demografická politika by měla být v zájmu státu a právě stát by se také měl podílet na finančním ohodnocení. Jsem přesvědčena, že s takovým přístupem bychom zabránili diskriminaci žen na trhu práce. Poslední poznámka. Nevím, který kolega tady hovořil o podmínkách, které mají mladí lidé při trestech odnětí svobody nebo pobytu v různých nápravných zařízeních. A diskutuje se o tom, že by měli mít možnost um, také eh, vykonávat náboženské zvyky, souhlasím, ano, ale v závorkách bych doplnila, že když je tam napsáno například modlitby během ramadánu. Já osobně bych byla proti, ne proto, že bych eh, eh, chtěla zakázat muslimům projevovat svoji víru, ale má to dva důvody praktické v těch nápravních zařízeních, nejsou jenom muslimové, my bychom potom museli hovořit o jiných denominacích a na druhou stranu ono to potom eh, vrhá špatné světlo na ty odsouzené, jako kdyby tam byli jenom muslimové a to je zase diskriminační vůči nim, to není pravda. Neměli bychom evokovat tuto představu eh, v souvislosti s tím náboženstvím. A chtěla jsem tedy načrtnout ty nejzásadnější připomínky a mohu říci, že ať jsem si to nepočítala, ale s velkou většinou pozměvacích návrhů souhlasím, ať už je podala kterákoliv politická skupina, protože za nimi vidím snahu zdokonalit ten text a snahu o to, aby celý text byl přínosem boje proti kriminalitě mladistvých. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Záborská. Skutečně jsme si velice důkladně prošli pozměňovací návrhy. Zahájím rozpravu. Paní Thompson, prosím. Bohužel eh, naše stínová zpravodajka se nemohla dostavit a nemůže vám tedy eh, přednést pozměňovací návrhy. Chci jenom reagovat na vaše vystoupení, paní Záborská, ehm, protože nechci sice tady říkat, co je správně a co je špatně, ale musíme si uvědomit, že skutečnost v členských státech je zcela jiná. Ve Skandinávii například by lidé byli eh, uraženi, eh, pokud by eh, církve měly řešit sociální problémy. Tam nemají co dělat. Máme sociální stát, každý platí 50% daň i já musím také platit takovou vysokou daň a proto žádáme po státu, aby řešil ty problémy. A pro nás je skutečně urážkou, pokud bychom chtěli, aby tyto věci řešily soukromé organizace, církevní organizace. Já neříkám, který systém je lepší nebo horší. Ehm, ne, nehodnotím to v tomto smyslu, ale jenom popisuji realitu v našich členských státech, která je zcela odlišná a pro nás naprosto nemá smysl žádat po církvi aby řešila sociální otázky, ať už je to zločinnost nebo problémy Rómů, protože eh, za to nese odpovědnost stát. Děkuji. Dále promluví pan Šovan. Paní předsedkyně, já chci reagovat na to, co jsme právě vyslechli. Nechci, aby tento výbor se stal místem, který bude antiklerikální nebo proklerikální. Otázka, jak řešit tyto záležitosti, je velmi složitá a pokud si myslíte, že jenom stát ty problémy vyřeší, je to poněkud naivní. Eh, státy, kdyby státy byly dostatečně inteligentní a schopné v řešení delikvence mládeže, tak bychom žádné takové problémy neměli a stát by měl spoléhat na eh, celou strukturu společnosti, včetně nevládních organizací, když řeší tyto problémy eh, ať už jde třeba i o pomoc opuštěným dětem, dětem žijícím na ulici a podobně dobře z historie víme a i z dnešní situace v Evropě víme, že církve ano, sehrávají sociální úlohu, stejně jako agnostické sekulární organizace. Tady nejde o to, zda jsme pro církev nebo e, proti ní. Důležité je, abychom využili eh, celé e, té struktury společnosti, která má sehrát svoji úlohu, a to včetně organizací náboženských. E, Tady nejde o prioritizaci jedním nebo druhým směrem. Ta problematika je tak složitá a bylo by proto velká škoda, kdybychom na počátku řekli, že eh, do toho nechceme zapojit žádný jiný subjekt. Francie eh, je sekulárním státem, ale v naší historii jsme se setkali také s militantními případy sekularizace a i tak spoléháme na celou řadu jiných organizací, ať už jsme věřící nebo nesme pragmatici. Tak. Děkuji vám. Já bych se chtěl rovněž této záležitosti vyjádřit. Já tady nevidím žádné špatné záměry nebo antiklerismus, možná je to spíše uh, jisté nedorozumění. Určitě tady nejde o pokoru nebo čest a podobné záležitosti. Spíše bychom měli žádat, aby úplně každý, každá skupina, která může nějakým způsobem situaci zlepšit, protože víme, že ani ty nejbohatší členské státy nedokáží všechny tyto problémy řešit, eh, alespoň v některých oblastech. Já se zkrátka myslím, že stát opravdu nedokáže vyřešit nikdy všechno a že potřebujeme dobrovolníky, lidi, kteří ehm, působí jaksi nezávisle na státu a přitom eh, mohou významně pomoci. Proto hm, si myslím, že je třeba k této věci přistoupit opatrně. Nechceme, aby nás jakožto výbor někdo vnímal Eh, jako skupinu, která nahlíží na všechny záležitosti eh, z hlediska buď to náboženského nebo naopak antináboženského. Spíše bychom se společně měli pokusit najít nějaké řešení a přitom se vyhnout pokud možno emocím. Řada institucí v mé zemi, tedy v Polsku, například eh, i věznice, nemají dostatek finančních prostředků ocitáme se v krizi, potýkáme se i s bídou a vůbec nedostatkem financí v celé Evropě. V řadě členských států jsou ty problémy velice podobné a tak na jedné straně mm, respektuji mm, tento záměr, přesto si myslím, že je třeba vyhnout se nežádoucímu nedorozumění. A Mm, nežádoucím emocím, které mohou poškodit eh, náš záměr. Děkuji vám. A nyní paní Figueredo, prosím. Ah, okay. Obrigada. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že tady nemáme dnes, eh, dnes naši stínovou zpravodajku, bohužel nemohla přijít, a tak dovolte, aby v této diskuzi vystoupila já. Na základě toho, co jsem eh, v diskuzi slyšela a co sama o této tematice vím, se pokusím do diskuze přispět v mé zemi. Existují oblasti, eh, kde za děti odpovídá stát eh, a rodina. Stát eh, je ovšem myšlen v sekulárním slova smyslu. Nicméně to neznamená, že bychom eh, měli opomíjet eh, příspěvek a pomoc dalších združení, včetně těch náboženských. Eh, u nás například zapojení náboženských organizací je poměrně značné. A je k tomu také dlouhodobá tradice a vyvoláno je to tím, že stát nevždy fungoval tak, jak by měl. Eh, už od revoluce v 75. Eh, nebo 74. roce se stát začal chovat odpovědněji v oblasti sociální, čemuž tak dříve nebylo. A situace našich dětí se o dosti zlepšila, snížila se chudoba právě od té doby, kdy se stát začal touto věcí zaobírat více. Ale přesto i dnes eh, nám, jak se chybí všechny odpovědi na všechny otázky, které nás trápí. Pokud jde o ty úsporné politiky, které teď prosazujeme, myslím si, že do jisté míry je to krok zpět. I katolická církev si stěžuje, že narůstá chudoba, a to tak významným způsobem, že už eh, sama církev na zvýšenou poptávku není schopna reagovat. Ale pochopitelně hm, tak to nefunguje pouze katolická církev, ale i další organizace. A tady v politickém parlamentu vedeme politickou diskuzi a tak se myslím, že eh, musíme mít na paměti, jak vypadají naše veřejné politiky, jakou mají formu, zda pomáhají bojovat proti eh, kriminalitě mládeže, protože to je v tuto chvíli náš eh, hlavní eh, cíl, plus rovnost, otázka rovnosti v této souvislosti. To je naším cílem a je na státu, aby pochopitelně sehrál svoji roli. Opět to mohu mm, se inspirovat především ve svém členském státě. Ještě před revolucí byla kriminalita skutečně vysoká, protože stát nějakým způsobem nezasahoval, nefungoval a náboženské organizace sami neměly také možnost eh, reagovat. Takže si myslím, že to je primárně veřejná politika, která vede ke snížení trestné činnosti. Ovšem, jak říkám, jsme opět svědky nárůstu chudoby a je tomu tak proto, že veřejné instituce nezasahují natolik, jako tomu bylo dříve. Takže veřejná politika je naprosto zásadní v této oblasti. Ta může správně řešit otázku jak nerovnosti, tak chudoby a přirozeně to povede ke snížení trestné činnosti. To je podle mě klíčem k celé záležitosti. Nejedná se o otázku eh, náboženské povahy, nic takového. My si samozřejmě vážíme a chápeme roli, kterou sehrávají ostatní organizace, ať už jsou sekulární či eh, náboženské. Nicméně ten mm, důraz je na veřejné politice, politice státu. To je klíč. Děkuji vám, paní eh, Figurejdo. A dalším řečníkem na seznamu je paní Sinclair. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je skutečně nesmírně eh, emotivní téma. A myslím si, že musíme být velice eh, opatrní, když se podíváme na eh, společnosti eh, ve světě také vždy jasné oddělení státu a církve. Já si myslím, že je třeba spolupracovat a není správné, aby Evropská unie jakým způsobem Um, diktovala náboženské organizaci, co by dělat měla a co neměla. Myslím, že tady musí spíše fungovat eh, partnerství ve vztahu k náboženství, aby bylo jasné, jakým způsobem může náboženská organizace a církev fungovat ve společnosti. Takže spíše se zaměřujeme na partnerství a já bych byla mm, velice opatrná, abychom se eh, nevedali, eh, pokud je o náboženské organizace, jedním či druhým směrem. Stát musí vždy fungovat jakožto partner církve, nikoliv něco mm, diktovat, eh, ať už církvi nebo rodinám nebo celé společnosti. Děkuji vám, paní Sinclair, a nyní paní Thompson. Já bych chtěla pouze vyjasnit jednu věc. Nijak jsem nechtěla atakovat církev, spíše jsem chtěla potrhnout eh, to, že se nemyslím, že by jeden model byl lepší než druhý a chci zdůraznit, že realita v Evropě je jiná, v jednotlivých členských státech se různí, pokud jde o roli církve. Já vím, že jsou tady historické důvody, protože katolická církev eh, má v některých eh, Eh, členských státech eh, větší roli a zásadně pomohla při budování společnosti v některých eh, státech, ale není tomu tak v protestantských zemích, kde u nás ta církev sehrávala vždy úplně jinou roli. A moje zkušenost ze celá zjevných důvodů je třeba taková, že máme kriminalitu mezi eh, muslimskou mládeží a to z důvodu nedostatečné integrace do společnosti, jinak fungujících eh, či nefungujících rodin. Tito lidé, mladí lidé se často pak obracejí eh, k mešitám, svému náboženství, kde se mohou buď to lépe zaintegrovat, a nebo naopak ještě se v nich posílí nepřátelský postoj vůči společnosti. A tudíž, eh, co chci říci, mám trošičku obavy eh, z té role církvem, tak tady zazněla. Děkuji. Děkuji vám, paní Thompson. A paní Palanová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ani naše stěnová zpravodajka tady není, ale obecně eh, se s ní za ALDE hm, shodnu. My jsme o tom společně hovořili a nijak nepřekvapí, že skupina ALDE se mm, řídí mm, skutečností, že bychom neměli směšovat církev, vliv církve a nahlížení církve na, této, na tuto záležitost a sekulární stát. Proto bychom byli rádi, aby tato zpráva více zdůrazňovala individuální rozvoj, eh, roli společnosti, roli rodiny a pokud jde o takové záležitosti, jako jsou například menšiny, anebo mládež z rizikových skupin, tak se zaměřit na to, jakým způsobem řešit tuto problematiku v souladu s globálními tendencemi v evropské společnosti a vzít v tom vzít přitom v potaz problematiku krize, eh, chudoby, demografických změn a tak dále. Takže toto bychom chtěli, aby ta zpráva obsahovala a já mám pocit, že se nemá smysl zabíhat do detailu a přivádět tady další argumenty proti církvi. To by nám nepomohlo. Naše politická skupina nemá zástupce ze zemí, které mají takovouto silnou eh, podporu eh, ze strany církve. To možná právě proto a také proto, že jsme liberálové, tak přistupujeme k této otázce trochu jinak, ale neznamená to, že bychom eh, se s vámi jinými chtěli dostat do sporu. Spíše to vnímáme jako novou, velmi obtížnou zprávu, která aby neměla ukázat, že náš výbor se nedokáže na věcech shodnout. Naopak spíše nabídnout Evropě možnost, jak se vypořádat s kriminalitou mládeže. Děkuji. Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré jitro. Máme kapku spoždění a proto se pokusím začít a budeme pokračovat v našem zasedání výboru. Jsem eh, ráda, že jsem zde za předsedkyni a jako jeden kolega říkal, Kolečně, protože já jsem zde v křesle předsedy, protože já už jsem se dlouho snažila být předsedkyní, ale mezi úvahy, nejedná se o žádné politické úvahy. Na první eh, straně je většinou eh, ten návrh stanoviska, potom jsou body odůvodnění a na konci jsou potom návrhy. To celé by mělo být tak nějak zhrnuto do jedné strany. No a to je samozřejmě silné omezení a zúžení toho tématu. Zpráva, která se zabývá tímto tématem, by měla mít k dispozici více stran. Ale ten text zkrátka máme před sebou tak, jak je, můžeme ho změnit a můžeme některé věci dopilovat a možná obohatit politicky. Dnes tedy o tom textu diskutujeme 10. listopadu uplyne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 30. listopadu budeme hlasovat a na březnovém plenárním zasedání se bude hlasovat na plénu. Paní Guillaume je ochotná přijmout všechny poznámky z vaší strany. Já si je všechny zaznamenám a předám jí je. Děkuji. Děkujeme panu Tarabelovi a ráda bych udělila slovo poslancům. Nejdříve má slovo paní Pávanová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Stínovou zpravodajkou pro toto stavenisko je Sophie Ingelt za naši frakci. Bohužel tady není, takže dovolte, abych já vyjádřil náš názor na tuto zprávu, zprávu, protože já se tomuto tématu věnuju v Envy. Je to zásadní zpráva pro Evropský parlament, protože rovnost oblasti zdraví eh, vychází ze sdělení Evropské komise eh, od loňského roku by Poté to mělo přijít eh, do parlamentu eh, v říjnu, pak v únoru, nakonec ke konci letošního roku pořád se to odkládalo. Hlavním důvodem je to, že se nedokážeme vypořádat z důvody, které vedou k nerovnosti ve zdravotnictví, ve zdravotní péči a jak to překonat. Takže si myslím, že je správné eh, nabídnout tady to genderové hledisko. Myslím si, že je třeba nabídnout jasné odhodlání a jasné pozměňovací návrhy, propojit to s dalšími zprávami, například ve výboru eh, ENVY. Eh, pozměňovací návrhy výboru FEM většinou nebyly ve výboru ENVY příliš brány v potaz, což mě hodně zklamalo, protože působím v obou těchto dvou výborech a vím, že můžeme k tomuto tématu hodně přispět. Je tady zatím veliký, eh, veliká propast mezi sběrem dat a fungováním sítí v členských státech a to je oblast, kde bychom mohli žádat zlepšení, pokud jde o ukazatele v oblasti zdraví, takže to bych chtěla podtrhnout. Kromě toho je tady možnost také pro další legislativní opatření v podobě podpory osvětových kampaní, šíření informací mezi členskými státy a také pro eh, rozšiřování osvědčených postupů. Eh, další důležitá záležitost, která patrně eh, bude na nás, abychom na ní poukázali, je otázka žen z menšin, ze skupin menšin, nakolik naznačují informace z výzkumných eh, institucí. Jedná se o eh, ženy, které jsou eh, v té nejhorší situaci, pokud jde o nerovnost v oblasti zdraví. A tak se, tak se domnívám, že je opravdu zásadní, abychom v tomto parlamentu předložili silné stanovisko za náš výbor pro příslušný výbor Envy a já udělám maximum pro to, abychom naše pozměňovací návrhy ve výboru Envy prosadili. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Parvanová. A nyní předávám slovo paní Figueiredo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedná se opravdu o velice důležité téma. Zdraví eh, to je zásadní věc mající přímý dopad na kvalitu lidského života a tak jenom přirozené, vzhledem tomu, že ženy se ocítají v jedinečné situaci této oblasti. Jsou tady záležitosti související s mateřstvím. Ženy mají rovněž jinak se vyvíjející kariéru, pracovní dobu, jiná pracovní místa, která mají dopad na jejich eh, zdravotní stav. Vypo- musí se vypořádat eh, s různými finančními, ekonomickými problémy, takže zdraví je u žen velice důležitou záležitostí. V každém případě eh, zůstává oblast zdravotnictví v kompetenci jednotlivých členských států. Přesto Mm, si myslím, že evropská legislativa i v této oblasti má nezastupitelnou úlohu. Například eh, vemte si ty úsporné balíčky, které se šíří napříč Evropou, tak ty mají dopad eh, bezprostředně na zdraví nejenom žen, ale všech eh, obyvatel. Ať už jsou to zvyšující se ceny léků nebo přístup a dostupnost zdravotní péče. Velice často jsou to jenom bohatí lidé, kteří mají eh, dostatečný přístup ke zdravotní péči a ostatní ho mají velice omezený. Proto si myslím, že tyto naše obavy bychom měli ve stanovisku zcela jasně vyjádřit. Na druhou stranu nemáme příliš mnoho prostoru, takže souhlasím s tím, co zde zaznělo přede mnou, ale byla bych ráda, kdybychom některým hlavním problémům mohli věnovat eh, trochu více místa. I když chápu, že to je velice obtížné, takže se i sama za sebe pokusím eh, předložit nějaké kvalitní návrhy. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Sinclair. Děkuji. Paní předsedkyně, jak už tady zaznělo, tak eh, se jedná o kompetenci členských států a tak by to také mělo zůstat. Ale je tady jedna věc, eh, o kterou dobře vím ohledně zdravotnictví a to, že eh, ženy Eh, nejsou ty, které jsou znevýhodněny ve zdravotnici. Většinou muži trpí například více rakovinou, eh, ani reklama na ní není tak zacílena, takže pokud ve zdravotnictví je nějaká nerovnost mezi muži a ženami, tak znevýhodněni jsou muži. Ale na druhou stranu souhlasíme s některými návrhy, které tady zazněly. Co bych chtěla říct, pokud dovolíte, paní předsedkyně, je to, že obecně, když se podíváme na tuto zprávu, na tento legislativní návrh, tak je vidět, že třeba většího pochopení na všech stranách. Než dnešní doba eh, si žádá velké úspory, například ve Velké Británii se hodně škrtá ve veřejných výdajích a zdravotnictví naštěstí bylo ušetřeno, ale musíme být opatrní, protože kde Evropa selhává, je to, že někde zachází příliš daleko, jde příliš eh, rychle. Rovnost, eh, to je věc, ve které musíte postupovat krok za krokem postupně a jedině tak to funguje. Já nechci, abychom něco uspěchali a takové příklady jsou mohu klidně ocitovat. Podívejte se, eh, tady Evropská unie ohrožuje ženy řidičky, protože bude legální, aby pojišťovny eh, si žádali znát pohlaví eh, žadatele. To se tady píše v britském tisku, protože ženy mají méně nehod než muži a protože Evropská unie pořád žádá rovnost ženy, žen a mužů, ale ta rovnost není úplně mm, stoprocentní, například my jako ženy jsme lepší eh, řidiči, tak eh, tím jsem chtěla demonstrovat tímto jednoduchým příkladem, že bychom neměli věci uspěchávat a tlačit je příliš daleko. Děkuji. Já předám slovo paní Thompson. Děkuji, musím se vyjádřit tomu, co eh, řekla předřetnice, pokud jde o diskriminaci mužů ve zdravotnictví. Já jsem byla na konferenci, bylo to letos v létě a Vystupoval tam Němec, eh, Vystupovala tam německá výzkumnice, která provádí rozsáhlý výzkum eh, v Německu a myslím si, že eh, to můžeme použít i v Evropě, kde se hm, hovořilo naopak zvýhodnění mužů. 75 všech orgánů jsou darovány ženami. 80 pacientů, kteří přijímají darované orgány, jsou naopak muži celý farmaceutický průmysl experimentuje na mužích a poté dávají a prodávají samozřejmě léky i ženám a tam je mnohem větší mm, úmrtnost eh, eh, z biologických důvodů, takže v řadě ohledů jsou muži zvýhodněni, ať už jde třeba o operace na srdce, léčení srdečních chorob, tam mají muži vždy přednost. Existuje Eh, řada případů, kde ženy jsou znevýhodněny. Mr. Chauvin. Pan Chauvin. Madame la présidente, cette commission... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nacházíme se v ženském výboru. Ano, a tento výbor bojuje také o rovnoprávnost pohlaví. Takže je mi líto, ale možná, že bychom měli uznat, že ta nerovnost je někdy ku prospěchu žen a ne ku prospěchu mužů. Muži například žijí mnohem kratší dobu než ženy. To je přeci fakt, který je nesporný. To se ukazuje ve všech členských státech Evropské unie, takže to je ta první otázka. No a odpovědět bychom si měli na následující otázku. Je mi to líto, ale musíme se ptát, proč je tady ta nerovnost. No a za druhé, Řekla jste, že dochází k nerovnostem, že o ženy se hůř pečuje. Hm, pokud mají ženy méně operací srdcí, tak to pravděpodobně souvisí s tím, že se u nich objevuje méně nemocí srdcí než u mužů. Tak to prostě je, je mi to líto. Sice nemám <clears throat> mnoho kvalifikací, ale jsem lékař. No a na základě svého povolání se obzvláště zajímám o nemoci oběhového a studečního systému. A z nejnovějších studií e, pochází, že tyto choroby, nebo například i Alzheimer, se u mužů vyskytují mnohem častěji než u žen. No a proto jsou různé důvody. Samozřejmě, že životní prostředí, genetické podmínky, biologické podmínky a další. Znamená to tedy, že muži jsou mnohem častěji léčeni, protože velmi často onemocní takovýmito chorobami. Tak to prostě je, je to nerovnost, které bych se velmi rád vzdal. Myslím tedy, že bychom neměli zapomínat, protože jsme samozřejmě výbor pro rovnost pohlaví, že bychom tedy neměli zapomínat, že někdy je nerovnost ku prospěchu tomu druhému pohlaví jsou samozřejmě i nerovnosti, které prospívají žen a těm bych, ženám, těm bychom se také měli věnovat. Tyto nerovnosti mají co dělat se sociálními faktory když zde máme ten přístup k sociální péči, máme zde určitý problém. Pokud nějaká osoba trpí těžkým onemocněním, je úplně jedno, jestli je chudá nebo bohatá. Myslím, že v Evropské unii v této oblasti máme velice dobrou péči. Ale u těch léčeb, které už probíhají, tam samozřejmě dochází k tomu, že jsou některé skupiny znevýhodněny, například co se jedná o, co se týče očních lékařů nebo zubních lékařů, ano, tam jsou nerovnoměrnosti. No a nebo prevence, ano, tam jsou také nerovnosti. Pokud třeba patříte ke skupině, která je sociálně znevýhodněna, nemáte vždy velmi dobrý přístup k preventivním vyšetřením. No a nebo rakovina tlustého střeva. E, ta se dá zjistit například lépe u sociálně výše postavených skupin než u sociálně znevýhodněných. Je tedy třeba říci, že zde máme nerovnosti, které prospívají ženám, ale musíme se dívat na nerovnosti u lékařské péče jako takové celkově. Předsedkyně, děkuji. Jako další řečnice se přihlásila paní Pavanová. A já bych k tomu rovněž ráda něco řekla. Myslím si, že je opravdu důležité říci, říká předsedkyně, že muži žijí déle než ženy. Ale ženy mají mnohem horší zdravotní stav v průběhu svého života. Tedy velmi často mají horší zdraví v průběhu života. No a tím bychom se měli také zabývat. Proč ženy trpí většími zdravotními problémy? To nesouvisí jen s tím, že žijí déle a v těch posledních fázích svého života mají eh, určité nemoci. Já, pane Žavane, s vámi určitě souhlasím v tom, že zdraví závisí na mnoha různých faktorech. Samozřejmě, že souvisí se socioekonomickým eh, pozadím a samozřejmě souvisí i s mnoha jinými faktory. Dochází kde, zde k určitým nerovnostem. Ano, a nerovnost máme také při sdílení lékařských nákladů. U té lékařské péče se rozhoduje v některých zemích podle toho, jakého pohlaví pacient je. Já sama jsem si prohlédla výzkumy a zjistila jsem, že když si někdo zavolá sanitku a má nějaký konkrétní problém zdravotní, je tomu statisticky tak, že ženy čekají déle než muži. Muži jsou tedy ošetřováni přednostně. V mnoha zemích Máme v tomto ohledu vypracovánu řadu analýz. A my jsme se na tyto analýzy dívali, protože jsme se těmito otázkami v parlamentu zabývali. A kromě toho je také evidentní, že když muž a žena trpí stejnou nebo podobnou nemocí, často dochází k tomu, že 20 nákladů na léčbu celkově, tedy alespoň v mé rodné zemi ve Švédsku, je částka, o kterou by šlo náklady snížit celkové. Pokud byste tedy léčili ženu, znamená to tedy, že léčba ženy stojí o 20 méně. Chci tím jen poukázat na to, že při léčbě různých nemocí se vyskytují problémy. Pokud například muži a ženy trpí exémem. Žena v tom případě často dostane recept a odchází do lékárny, aby si koupila mastičku. U mužů se často přistupuje k mnohem nákladnější léčbě. Muže často lékař pošle ke kožnímu lékaři, který se zabývá tou jeho konkrétní potíží. Takže máme zde rozdíly. Dobře, ty analýzy neprobíhaly tak, že by se vědci ptali pouze mužských lékařů, ale právě u, v tady těch analýzách je tomu naopak. Experti se ptali ženských lékařů. Myslím, že jsou tam i rozdíly podle toho, jestli je lékař mužem nebo ženou. Takže i zde máme rozdíly a já doufám, že i o nich budeme moci v rámci této zprávy diskutovat. Děkuji. Já myslím, že by bylo velkou chybou, kdybychom zvláště v našem výboru, který se zaměřuje na rovnost mužů a žen, bychom došli eh, k takovému rozpal, eh, rozporu mezi muži a ženami a eh, dávali si různé protiargumenty a podobně. Nerovnost v přístupu ke zdravotnictví je závažným argumentem. Máme 13-14 let eh, rozdíl v průměrné délce života mezi muži a ženami. Máme 16krát více výskyt tuberkulózy v některých zemích, 6krát vyšší výskyt umrtí na rakovinu v některých státech než v jiných. A já eh, se věnuji řízení zdravotnictví a politice ve zdravotnictví už více než 20 let a je to tedy téma, na které se eh, musím vyjádřit jakožto od odbornice. Zdravotní indikátory ehm, ukazují, eh, že je důležité správně nastavit politiku v této oblasti. To je hlavní téma. Nikdo samozřejmě nechce zasahovat do eh, finančního nebo organizačního statutu zdravotnických systémů v členských státech. Hlavní důvod, proč se tomu věnujeme, je eh, výskyt rozdílů, zásadních rozdílů mezi členskými státy a krom toho se tady eh, objevuje také nerovnost mezi ženami a muži a jak uvádíte v těch příkladech, Samozřejmě v některých oblastech jsou muži pacienti privilegovanější, k tomu jsou studie. Samozřejmě, že u mužů se vyskytuje větší počet kardiovaskulárních chorob, ale zároveň je, jsou tyto choroby také největší příčinou úmrtí u žen. Pokud hlouběji sledujeme ukazatele podle mužů a žen, nebudeme už schopni takto jednoduše vzít eh, údaje z jedné studie a, jak to bylo zmíněno v příkladech, eh, došli bychom k neobjektivním závěrům, k nesprávným závěrům, s tím, že bychom třeba mohli říci, že ženy nebo muži mají horší přístup ke zdravotnictví, nebo že jsou méně privilegovaní, nebo že se jim lékaři a zdravotníci méně věnují a podobně. A to by nebylo správné. Právě proto bychom měli nabídnout nástroje a příležitosti pro výměnu nejlepší praxe, samozřejmě založené na důkazech. I ta medicína musí být založená na důkazech a pak se státy rozhodnou, jak budou fungovat a samozřejmě, jak budou nastavovat svoji zdravotnickou politiku. A z důvodu té zdravotnické politiky se pak mohou rozhodnout přesměrovat finanční prostředky z jedné priority na jinou. A současně mohou nést odpovědnost jakožto státy za zdraví svých občanů. O to tady jde. Nejde o to zasahovat, měšovat se do zdravotnických systémů jednotlivých států, ani nejde o nějaké vytváření rozporu mezi ženami a muži nebo dávat jednomu, jedné z těch skupin větší prioritu. Ne, jde o to vysledovat, kde jsou problémy a kde je možné zaplnit mezery. Děkuji. Děkuji, paní Parvanová. A nyní si vyslechne pana Žovana. Vidím, že máte ještě poznámku. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Souhlasím naprosto s paní Parvanovou, je to totiž velice důležitá otázka a není tomu tak jenom proto, že tady se vyjadřujeme stejně jako na půdě tohoto parlamentu. Eh, pokud máme něco říci, musíme být schopni to odůvodnit. A proto bych byl velice rád, kdybyste nám nabídli ten dokument, který Eh, uvádí, že ženy mají sice delší délku dožití, ale horší zdravotní stav celkově. Já bych se rád poučil z výsledku. Pokud ženy eh, třeba trpí exémem, nejsou léčeny ultrafialovým zářením. A já bych byl velice rád, kdyby kolegové, kteří už jen opustili, eh, kdyby nám dali, kolegyně, tento dokument kde se také dočteme, z jakých příčin ženy umírají. Zda umírají z toho důvodu, že nejsou léčeny správně. Ono prostě, pokud tady zazní nějaké tvrzení, musí být podložené. Děkuji mnohokrát. A nyní dáme slovo panu Šimackému. Je to velice důležitá doba právě dnes, protože řada z těch diskusí vede ke sporům, které nejsou zcela na místě. Jenom eh, máme tady málo mužů eh, v tomto výboru, ale je tady řada kontroverzních otázek a někdy eh, toto nevyhnutelně vede k diskusi o tom, zda je důležitější mít dlouho, dobrou kvalitu života nebo dlouhý život. Faktem je, že muži nežijí tak dlouho jako ženy Ale tato argumentace je někdy ztrátou času, ne vždycky se to bere vážně. Já věřím, eh, že je lepší žít déle, i když je život nižší kvality, ale biologickou stránku nezměníme. Pokud se máme na něco zaměřit, musíme vždycky, vždycky uvažovat o čase a nemůžeme popřít, že muži mají kratší život obecně než ženy. Průměrná ruská žena se dožívá 73 let, zatímco průměrný ruský muž se, Rus se dožívá 61 let. A abychom vyvážili penzijní systémy, bylo navrženo zvýšit věk od chodu do důchodu na 65 let. Eh, s tím, že ačkoliv zemře v 61, měl být do důchodu až v 65. Eh, a domnívám se, že právě na půdě našeho výboru bychom se neměli zaměřovat na témata, která nám nepříslušejí. A také chci zdůraznit, že bychom někdy měli ukázat určitý soucit eh, s muži. A, a myslím, že paní předsedkyně se o to zasazuje ale e, někdy si zasloužíme i kapičku humoru v našich diskusích. Děkuji, pane Šimacky. Ano, já myslím, že tady proběhla velice zajímavá rozpráva dnes dopoledne. A je velice pozitivní, že tady zazněly nejrůznější názory a jsem přesvědčena, že právě jde o e, ekvivalentní práva jak pro ženy, tak pro muže. A nyní dám slovo paní Escobar. Eh, teď eh, mi byla mimo diskuzi, protože jsem běžela na hlasování na výbor eh, Regi, ale pochopila jsem teď správně, že je diskuze o důchodových systémech asi, ke které já bych měla k, těm, k, těm, k tomu materiálu dvě připomínky. Ne? My jsme, u zdraví jsme, aha, tak to se omlouvám. A ke zdraví jsem měla tedy též jednu poznámku, zda mohu, ale musím si ji někde najít, nebo e, tak e, jednu úplně konkrétní. Je to, je to, moc omlouvám, ale musela jsem tam zastoupit kolegu na hlasování. E, týkalo se to toho, že v jednom článku, který vlastně my navrhujeme, je eh, řeč o zdravotnickém personálu, respektive, že by mělo být větší zastoupení rovno eh, eh, že by mělo být jakoby více rovnoměrné zastoupení pro muže a ženy, které poskytují zdravotní služby. Tak já se domnívám ale, že naopak ženy jsou právě nejčastěji na pozici zdravotních sester a těch, kteří tu péči dělají kolegyně tady doplňuje, čili, čili se domnívám, že možná tady ten článek by se měl nějakým způsobem upřesnit, protože ženy skutečně jsou ty, které poskytují vlastně nejčastěji právě tu zdravotní péči. Nemu, nemohu teď to číslo toho článku tady najít rychle, ale děkuji. Tak, do viliole. Děkujeme. A nyní dostává slovo paní Estrela. Děkuji vám. Já bych ještě jednou ráda zdůraznila, jak důležitá je dnešní diskuze. Jedná se totiž o velmi zajímavé téma. Je to horizontální téma, které je navíc ohromně aktuální a proto musí být naší prioritou. E, název zní solidarita v oblasti zdraví, snížení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropské unii. Ano, solidarita mezi všemi, solidarita mezi všemi věkovými skupinami, mezi pohlavími a samozřejmě i snížení nerovnosti. Myslím si, že nemáme důvod k tomu, abychom někoho diskriminovali. Tváří v tvář hospodářské a finanční krizi si myslím, že bude docházet k určitým tendencím, aby byly nerovnosti ve zdravotnictví ještě zvýšeny. Riziko nerovností v přístupu ke zdravotní péči se bude určitě zvyšovat. A nejde jen o nerovnosti mezi pohlavími, ale i o nerovnosti mezi různými sociálními skupinami. Již zde zaznělo, že průměrná délka života se v posledních letech zvýšila a že průměrná délka života je u žen vyšší než u mužů. Ale ráda bych poukázala na to, že průměrná délka života je různá v různých sociálních a ekonomických skupinách. Podívejte se na ty nejvyšší a nejnižší skupiny. U mužů je tam rozdíl 10 let a u žen 6 let. Znamená to, že nejvyšší vrstvy obyvatelstva žijí déle. A znamená to také, že Muži zde mají výjimečně navrh. No a samozřejmě je nutné hovořit i o náchylných skupinách, jako o dětech, o osobách s postižením, o sociálně vyčleněných skupinách, o menšinách, o etnických menšinách a o osob bezdomova. bezdomova. Tyto všechny skupiny zde máme a my musíme zasáhnout, musíme snížit tyto nerovnosti. A pokud chceme nějakým způsobem zasáhnout, musíme samozřejmě zohlednit všechny zdravotní aspekty. Musíme myslet na vzdělávání a výchovu, musíme myslet na programy v oblasti zdravotnictví, musíme zohlednit všechny aspekty. A mnoho mých předřečníků už to řeklo. V jednotlivých členských státech jsou velké rozdíly. Rozdíly existují i mezi pohlavími, mezi muži a ženami. To je jasné. Ženy v průměru dostávají nižší mzdy než muži. Rozdíl mezi muži a ženami a jejich mzdami je prav, přibližně 18 A to má samozřejmě na ženy veliké dopady, co se týče přístupu ke zdravotní péči. Kolega Žuvan už není přítomen, ale já jsem mu chtěla položit otázku, ale položím ji všem. Já nejsem lékařka. A zajímalo by mě, pokud tedy muži trpí více kardiovaskulárními chorobami a pokud to má dopad na průměrnou délku života mužů, a pokud e, to je geneticky ovlivněno, je to samozřejmě důležitá otázka, ale musíme si položit otázku, není to výsledek životního stylu mužů? Muži totiž na sebe přebírají více rizik. Žijí kratší dobu, ale žijí lepší život. Mnohem více si v životě užívají, žijí mnohem víc excesivně, více kouří, více pijí. I o těch věcech musíme hovořit. A možná, že by muži měli také něco změnit a potom dosáhnou vyšší průměrné délky života. Nepochybuji o tom, že dochází i k rozdílům v socioprofesním životě mužů a žen. Musíme mít na paměti, že zde máme řadu aspektů, které mají vliv na zdraví. Ale současně musíme bojovat proti těmto nerovnostem na všech úrovních. Musíme vést tento boj proto, aby se zlepšila zdravotní péče v Evropské unii a já proto předložím několik pozměňovacích návrhů. Já sama jsem členkou Výboru pro životní prostředí a ochranu spotřebitele. Moje zpráva se bude překládat 8. listopadu, nebo 8. listopadu půjde k překladu. K dispozici tedy máme již velmi málo času pro to, abychom se tímto tématem zabývali. Ale již zde zaznělo, že tento text půjde na plenárku až v roce 2011. Ale vzhledem k tomu, jak důležité toto téma je a vzhledem k tomu, že budeme mít k tomuto tématu i stanovisko výboru pro vnitřní trh, myslím si, že rozpravy a diskuze v jednotlivých výborech jsou velmi obohacující, jsou také velmi důležité, každopádně pro mě jako zpravodajku v příslušném výboru. Děkujeme paní Estrela. A slovo dostává komise. A ráda bych udělila slovo panu von Noheim. Děkuji vám, paní předsedkyně potěšením a se zájmem jsme se vyslechli vaši diskuzi. Ano, je to odborně náročná záležitost, alespoň do jisté míry určitě a bude potřeba eh, vybudovat se samozřejmě dostatečný mm, podklad eh, znalosti a informací. Musíme si být vědomi toho, že tady jsou eh, rozdíly mezi skupinami eh, obyvatel a vždy je třeba eh, vzát, eh, vzít to sociální hledisko v potaz. Samozřejmě jsou tady navíc různé věkové skupiny, které hrají svou roli a skupiny sociální. Co je poměrně zajímavé na našem sdělení je to, že se snaží zvýšit povědomí o komplikovaných vztazích mezi biologií a mezi životním prostředím a asi by bylo dobré úplně pro všechny si uvědomit, že rozdíly v délce dožití u žen a mužů nejsou ve všech státech úplně shodné a že navíc se mění a sehrává tady svoji roli i biologie a sociální faktory. Například v některých státech jsme svědky toho, že tam, kde mm, dobře funguje rovnost mužů a žen, tak eh, se také zbližuje eh, kvalita zdravotního stavu a délka dožití. A my v našem sdělení chceme skutečně zvýšit informovanost, eh, pokud jde o tu sociální determinaci. A takovým hlavním faktorem v této oblasti jsou faktory socioekonomické, ale nesmíme zapomínat ani na životní prostředí, které sehrává svoji roli. Dále musíme mít na paměti, že některé z těchto proměných, eh, pokud jde o to, jakým způsobem eh, jak si mají dopad na svůj eh, život, fungují také v synergiích s ostatními a pak mají větší dopad na naše zdraví, takže lidé, kteří jsou znevýhodněni v jedné oblasti, mohou být jaksi znevýhodněni následně ve vícero oblastech a že tam a že toto se mění s tou sociální křivkou, s tou sociální hierarchií, takže člověka možná trošku přes, mm, před, překvapí, že třeba AD5 eh, úředníci, vysoce postavní úředníci na eh, komisi se dožívají ku podivu eh, déle než kolegové, kteří jsou seniornější, služebně jaksi starší, takže naše náš zdravotní stav je ovlivněn řadou aspektů, včetně těch sociálních v nejširším slova smyslu. Tak děkuji a pan Tarabela úplně na závěr, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jeden aspekt tady nebyl zmíněn vůbec a to je různé, různá expozice stresu v případě mužů a žen řada mužů je vystavená stresu. Zdá se, že třeba eh, muži eh, více řeší stres na fotbalových eh, stadionech, stres, kterému ženy většinou vystaveny vůbec nejsou. Ale děkuji, že tady máme zástupce komise a děkuji za jeho vyjádření. Eh, souhlasím s těmi sociálními faktory, o nichž hovořil, jakožto faktory, které sehrávají zásadní roli, plus faktory sociokulturní. Pan Šován také říkal, že když jde o ty hlavní choroby, které vyžadují hospitalizaci, tak tady existují napříč EU značné rozdíly. Ale eh, na druhou stranu zdravotní péče je v EU poměrně vyrovnaná. Pokud jde o nějaké mm, další vedlejší faktory a podmínky, tak eh, někteří lidé ano, nechodí k lékařům tak eh, pravidelně. Eh, pokud jde o zubní péči například, tak ta je nákladná a peníze tam mohou sehrávat svou roli. Svoji roli sehrává i reklama, výživa Někteří lidé dávají přednost eh, jistému druhu ovoce, protože se snáze konzumuje. Pak jsou tady dopady takových věcí, jako je třeba obezita, rostoucí trend eh, především u mladých lidí. Takže osvěta v oblasti zdravotnictví je velice důležitá a tam bychom měli apelovat také na spravedlnost celého systému a eh, solidaritu. Svoji roli sehrává rodina, výchova i ve školách, ale rodina primárně. Děkuji. Děkuji. Já vil tala om att ehm, deadline för ändringsförslag är den 10. Diskuze byla velmi rozsáhlá. A já chci říct, že 10. listopadu je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů a ve výboru budeme hlasovat 29. a 30. listopadu. 25. ledna se bude hlasovat v příslušném výboru. No a nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o stanovisko ke zelené knize komise s názvem Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systému, systémům v Evropě. Za náš výbor je za toto stanovisko zodpovědná paní Matera. A já bych jí ráda udělila slovo, aby nás uvedla do tématu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V červenci 2010 Evropská komise předložila zelenou knihu o reformě evropských důchodových systémů. Tato reforma je nezbytně nutná a to ze dvou důvodů. Tak za prvé evropské obyvatelstvo stárne a za druhé míra porodnosti klesá. Ten projekt je samozřejmě velmi ambiciozní. V zelené knize se objevují velmi dobré návrhy a hlavní směry pro provedení důchodové reformy v jednotlivých členských státech. Toto téma musí totiž proběhnout zvlášť v každém členském státu. Ale máme k dispozici řadu dobrých nástrojů. Tyto nástroje nám pomohou odstranit překážky, které se týkají například volného pohybu osob v Evropě. A s tím samozřejmě i přístupu k důchodovým systémům. Zlepší se tedy mobilita našich občanů. Často totiž dochází k tomu, že zaměstnanci mají sny o kariéře v jiném členském státu, ale musí se jich vzdát právě proto, že není možné převádět důchodová práva z jednoho státu do druhého. Výbor pro zaměstnanost z toho důvodu poprosil Výbor pro ženská práva a rovnost pohlaví, aby vypracoval stanovisko tom stanovisku máme poukázat především na nerovnost mezi ženami a muži. Tedy samozřejmě, co se týče důchodových systémů. Víme, že rozdíl mezi mzdami mužů a žen je 17 A to samozřejmě znamená, že ženy pobírají i nižší důchod. Kromě toho také víme, že ženy velmi často pracují na částečný úvazek a nebo mají nedůstojnou práci, proto aby mohli pečovat o své rodinné příslušníky, o děti anebo o rodiče. No a to vše vede k tomu, že v důchodovém věku dostanou nižší dávky. Velmi často jsou z toho důvodu ženy ohroženy chudobou, protože mají také mnohem delší průměrnou délku života než muži. Z toho důvodu je naší povinností vypracovat velmi kvalitní stanovisko. Měli bychom se pokusit eh, přizpůsobit úroveň těch důchodů mezi ženami a muži, snížit ty nerovnosti, a do propočtu důchodu započítat i období, kdy se ženy starají o členy své rodiny, o slabé, o starší nebo o děti. Proto vás prosím, abyste předkládali pozměňovací návrhy. Naším cílem by mělo být skvělé vyvážené stanovisko, které budeme moci předat výboru pro zaměstnanost. Předsedkyně, děkuji a slovo má paní Češková. Také ještě jednou dobré, dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Teď se konečně dostalo na ten materiál, který já jsem si myslela předtím, že už se probírá. Já mám k tomu jeden, jeden dotaz nebo poznámku. E, bod D je zde napsáno, že se usiluje o zrovnoprávnění mužů a žen, pokud jde o výši důchodu a věk odchodu do důchodu. E, u nás v České republice bylo a je stále zvykem, že e, naopak vlastně ženy jsou zvýhodněny oproti mužům, co se týče věkové hranice pro odchod do důchodu, neboť e, se to odvíjí od, i od, mimo jiné i od počtu narozených dětí Čili tato věta nebo toto stanovisko, které já tady čtu a pokud bych si ho takto eh, vyložila přímo prostě z kontextu pouze slovního, tak by mohlo v konečné fázi i znamenat to, že by jakoby ženy o tuto výhodu mohly přijít. To je zároveň otázka, zároveň říkám naší praxi. A e, pak jsem se ještě chtěla zeptat e, na bod číslo 3, <clears throat> kde je řečeno tedy, aby nové členské státy, zejména nové členské státy, přeskoumaly své důchodové systémy a zohlednily vyšší očekávanou délku života žen. Čili co se míní touto větou, abych si ji vyložila správně. A děkuji za odpověď předem. Eh, tak, eh, Mr. Szymanski, varsågod. A nyní pan Šemanský. Děkuji vám. Já bych zde rád poukázal na otázku, která se týká sociální a rodinné role žen s ohledem tedy na výchovu dětí. Ten český příklad je pro mě opravdu inspirací a domnívám se, že náš výbor aby se měl stát jaksi pevně eh, na svém a vyhnout se diskriminaci žen z toho důvodu, že na sebe vezme povinnost pečovat o děti, vychovávat je. Eh, vzpomeňme jenom na demografické problémy, s nimiž se teď potýkáme. Snažíme se to řešit eh, různými nákladnými opatřeními a snažíme se tak vyhnout demografickým problémům. Takže si myslím, že podobné téma, jako teď tady řešíme, bychom měli řešit eh, skutečně s velkým odhodláním. V řadě členských států, na to nezapomínejme, jsou systémy výpočtu důchodů velice různé, takže ženy pak mají nižší důchody, protože si celý život vydělávaly méně, pracovali po kratší dobu nebo na částečný úvazek a přitom mají větší délku dožití a tudíž eh, eh, a ještě navíc končí s těmi nižšími důchody, zatímco muži většinou vydělávají více, pracují déle a e, dožívají se kratší e, doby a důchodu tedy nepožívají tak dlouho. Často se využívá e, předpokládaný vážený průměr při výpočtu důchodu a někdy to vede k tomu, že důchody žen jsou potom vyšší než Eh, kolik by skutečně asi měl dostávat na základě eh, výdělku. V takovém případě by ale podle mě měl eh, se zasáhnout stát. Jedná se o problém toho, jakým způsobem vnímáme rovnost mužů a žen na trhu práce. Není přece chybou mužů, že pracují déle, ale přitom se doží většinou méně. My tady mluvíme o diskriminaci žen, takže ta ustanovení eh, v tomto stanovisku mm, vítám. Doufám, že tady zůstanou, že to ještě posílíme třeba pomocí toho českého příkladu, kdy se bere v potaz to, že žena pracuje eh, a odvádí eh, práci i v rámci rodiny, a ačkoliv to nemá nějaký přímý dopad na, na HDP, takovém případě by neměla být přece na konci svého profesního života nějakým způsobem penalizována. Naopak stát by ji měl podpořit. Děkuji vám a nyní předávám slovo další kolegyni. A říct, že samozřejmě v každé zemi se nějakým jiným způsobem vypočítává a nebo přistupuje ke zohlednění Eh, péče mm, o, rodinu nebo o děti v tom eh, výpočtu důchodu nebo zejména pokud jde o eh, věk odchodu do důchodu a že si myslím že bychom neměli udělat chybu která by znamenala snížení standardu kterého dosáhli někde v některých členských státech tím že bychom to dali do jedné roviny ale že je strašně důležité aby v té zprávě byla informace o tom že náš názor je takový že to mateřství nebo ta péče o děti se musí v tom důchodu nějakým způsobem zohlednit. A pak by to bylo na tom členském státě, jakou, jakým způsobem to vlastně má zorganizováno. To je první bod. Druhý bod je, že je pravda, že se na první pohled zdá, že když se ženy dožívají delšího věku, tak proč by měly kvůli tomu, že mají více dětí nebo vůbec, že mají děti, proč by měly odcházet dříve do toho důchodu. A tady bych chtěla říct, že k tomu vedou dva racionální důvody. Za prvé, eh, pokud ta žena se stará o ty děti delší dobu, má jich víc, tak samozřejmě někdy se může stát, že eh, jí vlastně eh, se, že má mm, kratší počet roků v práci a že v podstatě by odcházela později. Tam jde o to, že se vlastně odečítá od toho roku, kdy by měla jít do důchodu ten počet dětí. Takže to je vlastně ten, to, to rovné pravidlo a druhý bod je tady kolegovi bych chtěla říct, že to, že se muži dožívají kratšího věku, to je jejich problém. To je jejich problém. Možná, kdyby se více starali o děti a o zdravou výživu a zdravou životosprávu, tak by na tom byli podobně jako ženy. Děkuji. Tak, Mrs. Papadopoulos. Děkujeme. A slovo má paní Papadopoulos. Děkuji vám, paní předsedající. I já bych ráda řekla, že jsou zde opravdu velké rozdíly v jednotlivých členských státech. Jednotlivé členské státy se od sebe velmi liší, co se týče jejich důchodových systémů. A výpočet důchodů je také velmi rozdílný. A ve všech státech se opírá o příspěvky, které občané platí během svého produktivního věku. Tyto systémy ve členských státech eh, ale v mnohem musí být modernizovány. Ženy totiž dnes jsou velmi aktivní a mají velmi často zaměstnání a potřebují také své podněty, aby se dostali a pobídky, aby se dostali zpátky do pracovního života. Otázka pohlaví se musí také více zohledňovat. To je další věc. Máme velkou propast mezi mzdami mužů a žen. A často dochází k tomu, že ženy často pracují mm, eh, za nízké mzdy a samozřejmě to má velký vliv na eh, jejich důchod. Kvůli stereotypům a diskriminaci jsou ženy často nuceny přijímat práci v nedůstojných podmínkách. A to vede často k tomu, že se ženy ocitají v podmínkách chudoby. A to se týká hlavně matek samoživitelek. Ráda bych zdůraznila tu propast mezi mzdami mužů a žen, o tom hovořila už paní Matera. Ten rozdíl je někde mezi 17 až 20 procenty, ale v některých profesích dokonce ještě větší. Kromě toho je nutno říci, že průměrná délka života žen je, jak už to bylo řečeno, mnohem vyšší než mužů. Některé ženy žijí do 78, 80 nebo dokonce 85 roků, ale dostávají velmi nízký důchod. A samozřejmě je velmi těžké pro ně zvládnout problémy všednodenního života s těmi nízkými příjmy. E, my tedy máme pocit, že by mělo dojít k aktualizaci, že by měly být vypláceny minimální příjmy minimální důchody, aby i ženy mohly s těmito příjmy žít. Musíme také vypracovat odpovídající kritéria pro to, aby se zvýraznila ta dimenze eh, pohlaví nebo rovnosti pohlaví. Vypracovali jsme v tomto ohledu řadu pozměňovacích návrhů, kterými jsme chtěli ukázat, eh, poukázat na aspekty eh, sociálních rozdílů. No a dále ty potíže, se kterými se potýkají ženy, těch je celá řada. Zelená kniha podle nás je velmi dobrým základem pro to, abychom přispěli k tomu, že budeme mít v Evropě přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy. Doufáme, že tato reforma bude znamenat zlepšení především pro ženy. Děkuji předsedkyně, děkuji paní Papadopoulos a ráda bych připomněla, že nás čekají ještě dva body pořadu jednání. Rádi bychom v 11.30 svolali zasedání koordinátorů. Apelu, apeluji tedy na všechny. Prosím vás, pokud dostanete slovo, buďte struční. Slovo má nyní paní Bauer. Děkuji vám. Eh, jedná se skutečně o záležitost velice zajímavou, problém nesmírně zajímavý. Já bych chtěla říct to, že rovné příležitosti sebou někdy přinášejí i jisté nevýhody. A podle těchto zásad eh, Například ta výhoda v českém systému pro ženy a jejich odchod do důchodu, to je věc, která mm, fungovala i na Slovensku, ale již neplatí. Na druhé straně se může snížit příspěvek poplatníka podle počtu dětí, které má a které vychovává. Tedy jde o vyživované děti, ale na druhé straně se velice dobře vzpomínám na pokus zavést jiný způsob výpočtu důchodu, a to tak, že by se v potaz vzala délka dožití oproti eh, věku odchodu do důchodu. A to bylo někdy. Um, a tehdy se uvažovalo o rozdílu až sedmi let při odchodu do důchodu. A pokud bychom a akceptovali takovéto rozdíly a zavedli je skutečně do právního systému, myslím si, že bychom se ocitli v nesmírně riskantní situaci. Asi bude pro Barbaru nesmírně obtížné nějakým způsobem dospět ke kompromisnímu návrhu a předložit takové pozměňovy, které budou odrážet všechny různé situace v členských státech a naše různé názory, ale já bych chtěla ještě říci, že eh, máme k dispozici usnesení, které bylo schváleno, pokud se nepletu, eh, v, roti, v roce 2006 nebo možná později 2008 a to se týká eh, řešení nerovnosti příjmů mezi ženami a muži a jasně se ukazuje, že rozdíl v důchodech, které dostávají ženy a muži, do značné míry pramení eh, z těch nižších příjmů, které ženy mají během svého pracovního života. A proto by asi bylo eh, také na komisi, aby se této problematice začala věnovat. Děkuji, paní Bauer, nyní paní Luling. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se moc omlouvám, že jsem nemohla přijít dříve, ale měla jsem povinnosti, které se týkaly jiných záležitostí a sice na schůzce kvestorů. Proto jsem se mohla dostavit až později. Pokud si klademe požadavky, musíme také dbát na to, jak vypadají důchodové systémy v jednotlivých členských státech. Mezi členskými státy existují totiž velké rozdíly. Když hovoříme o různých důchodových systémech v jednotlivých členských státech, nevím, jestli bychom neměli zohlednit také výpočet důchodů. V mé zemi je tomu tak, že čím déle člověk v průběhu produktivního věku pracoval, čím více vydělával, tím vyšší důchod dostane. U nás se totiž musí odevzdávat příspěvky a ty se odvíjejí od výše platu. Čím více tedy člověk do systému v průběhu života zaplatil, tím vyšší důchod dostane. No a když nyní požadujeme zohlednění práce na částečný úvazek, mohlo by to znamenat problém. Pokud se důchody financují na základě příspěvků do systému, tedy tolik na základě toho, kolik člověk do systému odvedl, Nemůžeme požadovat, aby člověk, který pracoval 20 hodin týdně, dostal stejný důchod jako někdo, kdo pracoval 40 hodin týdně. To přece není možné. Proto musíme být v tomto ohledu opatrní. Samozřejmě, že musíme požadovat minimální výši důchodu. Takováto minimální výše už, pra, už existuje a lidé, kteří pracovali méně, Eh, hodin týdně často dosahují stejné výše důchodu, které jako osoby, které obdržely eh, minimální příjem. Alespoň tak tomu je v Lucembursku. Ale důležitý je také počet let, kter, po které člověk příspěvky do systému odváděl, anebo eh, se zohledňují také ty roky, kdy se člověk staral o děti. Nyní ale je období úspor nadchází období úsporných opatření a tady to pravidlo by se mělo znovu zrušit, tedy to pravidlo, že se započítávají i roky péče o dítě. Žena se tedy léta trva, eh, stará o dítě, ale potom jí chybí roky v důchodovém systému. Proto chci ještě jednou říci, že musíme uh, postupovat opatrně, pokud si klademe nějaké požadavky. Děkujeme paní Luling a nyní dáváme slovo komisi. Pan Norton. Tato zelená kniha eh, vznikla proto, že kolegium komisařů se snažilo eh, vytvořit stanovisko eh, na řadu témat, která jsou provázána vnímat důchody holisticky a hledat různé evropské nástroje, které by mohly členským státům pomoci Komise rozhodně nemá žádný zájem eh, o přerozdělování kompetencí v této oblasti. Pouze si klade otázku, jak by Evropa mohla zdokonalit to, co už dělá, abychom eh, vzali v úvahu změny třeba v penzijních reformách, eh, hospodářskou krizi, ale také měnící se demografickou situaci, která již není žádným vzdáleným scénářem. Kolegium zastává jedno stanovisko, které v zelené knize také najdete z hlediska eh, zohlednění pohlaví eh, vůči důchodům. Kolegium komisařů se ještě sejde 15. Eh, listopadu a samozřejmě těšíme se na stanovisko parlamentu, ale rozhodně, jakmile budeme o konzultacích informovat, tak teprve poté kolegium sformuje svůj definitivní názor a to formou bílé knihy. Děkuji. Děkuji také za poznámky předem paní Mateře. Prosím buď o stručnost. Ano, také sleduji čas a budu velmi stručná. Velice si vážím slov paní Luling, když apeluje na obezřetnost. Ono je to velice citlivé téma Hovoříme tady o evropském penzijním systému, které, který se liší podle toho, kterého členského státu. A právě proto chceme kvalitnější důchodové systémy, které budou trvale udržitelné, které budou přizpůsobitelné, tak abychom dosáhli rovnoprávného postavení mužů a žen a bohužel nemám čas eh, to probírat podrobně, ale požádám paní předsedkyni, abychom měli na příště více času pro diskusi o tématu, které je tak citlivé. Děkuji mnohokrát eh, termíny 10. listopadu, 29. hlasování a 20. Eh, ve výboru. A nyní velice rychle k dalšímu tématu na pořadu jednání. Je to stanovisko na, týkající se nařízení Rady o provádění posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. A dám slovo prv, eh, hned paní Klars. Eh, a nakonec si také vyslechneme samozřejmě paní Nibler. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já dnes zastupuji paní Niebler, která je dnes na stranickém dni CSU v Bavorsku a zasazuje se o dosažení eh, ženské kvóty v předsednictvu. Toto stanovisko k návrhu nařízení pro provádění posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky eh, k tomu mám několik eh, poznámek, které zde přednesu jménem Angeliky Nýblerové. Po celé v Evropě je uzavíráno přibližně 300 tisíc národnostně smíšených sňatků. Partneři pocházejí z různých členských států. To tedy vede k přibližně 16 milionům mezinárodních manželství v Evropě. Bohužel je rozváděno ročně 140 tisíc až 170 tisíc těchto manželství protože existují velká, velké rozdíly v hmotně právním úpravách rozvodového práva a cílem je zachovat prostor svobody, bezpečnosti a práva v souladu s volným pohybem osob, je nezbytně nutné najít nějaká společná pravidla a ustanovení, která budou slučitelná s národními normami a budou upravovat, které právo je v případě rozvodu rozhodné. Paní Niebler eh, sestavila krátkou zprávu a ráda by zaujala stanovisko k různým pozměňovacím návrhům. Tak k jedničce, teda, tedy za prvé má dodatek k bodu odůvodnění 16, protože tam jde o manžele a o to, že by se měly jednotlivé členské státy poučit a partneři by si měli být vědomi e, konsekvencí svého rozhodnutí. Aby bylo jasné, že partneři dělají toto rozhodnutí za vědomí konsekvencí, e, požaduje paní Niebler e, spravení o tomto právním kroku a o konsekvencích, které tento krok bude přivádět dále, přinášet dále, požaduje eh, další právní ustanovení, která se týkají eh, manžele a hmotného zabezpečení. V jednotlivých členských státech jsou různé zákony, které pokrývají eh, náklady za procesní řízení. Tam, kde tato pravidla existují, je nutné zaručit, že budou uplatňována a stanoviska požaduje uplatňování těchto předpisů u eh, rozvodu i rozluky. Tím se má zajistit, že hlavně sociálně slabí partneři budou mít možnost obdržet určitou finanční pomoc eh, a nebudou znevýhodněni svou finanční situací. Eh, například se jedná o situace, kde manželé mají společné konto a ženy eh, k němu nemají přístup. Budu stručná. Odstavce 2 a 5, bod odůvodnění 17. Zde je jednoduchá písemná dohoda o tom, které právo bude rozhodné. U rozvodu nebo rozluky eh, paní Nibler stávající předpisy nestačí, proto je potřeba písemného oznámení o rozhodnutí. kromě toho chce zabránit sfalšování této dohody. No a bod odůvodnění 20. Paní Niblerová říká, že v mnoha členských státech je um, uznáváno registrované partnerství, ale dokud nebude existovat žádné ustanovení o rozhodném právu při rozchodu takovéhoto páru, Myslí si paní zpravodajka, že by členské státy měly mít možnost použít eh, nařízení tohoto ustanovení s tím, že zohlední právní systémy v jednotlivých členských státech. Že tedy tato pravidla bude možné použít pro rozvod nebo rozchod registrovaného partnerství. A dále v bodě 4 Jde o rozšíření oblasti působnosti. V původním návrhu komise je oblast působnosti eh, rozvod a rozluka. Zachování sňatku ale není zohledněno. Hlavně u žen by to mohlo vést k tomu, že nebudou oficiálně rozvedeny, ale že dojde k... Je to rozluce. Proto by toto ustanovení komise měla platit i pro ty ostatní případy, tedy nejen pro ten rozvod a rozluku. Tolik tedy od kolegyně Nýblerové a jsem připravena zareagovat na všechny poznámky kolegů. Nyní má slovo paní Papadokulos, prosím vás, buďte stručná. Paní předsedkyně, já jsem měla otázku na pana Tarabelu, ale ten tady teď není, takže otázku na paní Nibler, na zpravodajku a týká se toho prohlášení, o kterém se, se autorka právě zmínila, což znamená rozšíření působnosti také na anulování eh, manželství. A pan Tarabela se ptá, proč bylo toto do zprávy začleněno, proč komise vyčlenila eh, anulaci, to je jedna otázka na paní Nibler a pak dvě otázky na komisi. První se týká článku 5. Zda byste mohl Lex Fory eh, definovat při použití eh, nějakého konkrétního eh, příkladu. Připravme si, že třeba jurisdikce je na Maltě, ale ta neuznává rozvod, tak jak se bude situace řešit. Můžete mi vysvětlit takovou situaci a můžete uvést příklady práva, které nepamatují na rozvod nebo neumožňují eh, udělit eh, rozvod eh, či neumožňují odluku na právním základě. A potom k článku 7, opět otázka na komisi. Můžete nám vyjasnit, co může být eh, eh, co myslíte tím, že tady dochází k nekompatibilitě s eh, judikatorou Evropského soudního dvora? Děkuji. Paní Luling. Děkuji, paní předsedkyně. To téma je velice důležité a proto si myslím, že bychom neměli tuto zprávu nějak uspěchat, eh, věnovat jí opravdu dostatek času, protože je více než důležitá a jsem ráda, že tady komise, že se tu komise chopila iniciativy. Už je to nějakých 45 eh, let, eh, kdy jsem poprvé požádala komisi, zda bychom se mohli touto tematikou zaobírat. Eh, tehdy pan Halstein předsedal komisi a reagoval na moji žádost tak, že se nejedná o věc, která spadá do jeho působnosti, protože smlouvy tehdy nedávaly Evropě pravomoci v této oblasti. Nicméně problém to je zejména pokud jde o rozvodovou turistiku v Evropě, která je vlastně důsledkem z té různorodé legislativy v jednotlivých členských státech. Chci připomenout, že na základě mojí iniciativy bylo to v roce 95, jestli se nepletu, jsme zpracovali zprávu na základě vlastní iniciativy, která se věnuje právě oddělení důchodových práv v případě rozvodu, tedy se související problematikou. A myslím si, že bychom se znovu měli k této zprávě vrátit, protože už tam jsme uvedli řadu dobrých doporučení, která bychom mohli začlenit i do naší současné zprávy a už nebudu to dále protahovat, protože nemáme čas, ale chci říct ještě jednou, že to je opravdu důležitá věc, věc a že se musíme podívat na to, co už jsme po komisi kdysi žádali, aby udělala či zpracovala. A my už to žádáme vlastně nějakých 15 let a vidím, že komise neudělala nic z toho, co jsme jí doporučovali, aby ukončila tu turistiku kvůli rozvodům. Třeba v Německu funguje to oddělení penzijních důchodových práv, ale v jiných státech tomu tak není. A proto si myslím, že Musíme udělat více pro to, abychom se vyhnuli takovým situacím, kdy se sdílí důchodová práva, kdy je, v případě, že ženy nebyly řádně aktivně zaměstnány. Děkuji, paní eh, Lulingová. Já s vámi souhlasím, souhlasím s tím názorem, že to je důležité téma, ale opravdu nemáme čas. Eh, příště navíc máme pozvaného hosta k dalšímu bodu a musíme se ho také vyslechnout takže paní Češková, strašně stručně jenom. Chci říct si právě, že chci požádat, aby této důležité věci z mého pohledu byla věnováno více času ještě k diskuzi, protože si myslím, že je tam zajímavá, nebo pro mě jednoznačně zajímavá věc, která by byla nutná si vyjasnit, a to je, jakým způsobem potom bude zacházeno s mezinárodním právem soukromým, což jsou kolizní normy jednotlivých států, poté, co by mohlo dojít k přijetí vlastně jakékoliv, jakéhokoliv usnesení v parlamentu a jak to po právní stránce bude potom fungovat ve všech členských státech. Děkuji. Tak eh, komisunen, Mr. Salevsky. Děkuji. Pan Alevsky za komisi. Eh, Dobrý den, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za to, že jste pozvali i komisi eh, na vaše zasedání výboru. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, vaší navrhovatelce za eh, rychlé zpracování stanoviska. Sdílíme mm, tu ambici eh, předsednictví, že bychom měli celou záležitost uzavřít co možná nejdříve a vidím, že i váš výbor s tím souhlasí a cením způsobem jste přispěli k tomuto tématu, což vítáme a vaší práce si ceníme. A doufejme, že tedy věc se nezastaví a že eh, poté, co jsme se posunuli eh, ku předu v červenci, tak eh, se přiblížíme ukončení celé záležitosti. Nechci mluvit nějak dlouze, takže rovnou k těm otázkám, které tady zazněly. Paní Papadopoulos se ptala komise za prvé na působnost nástroje týkajícího se anulování manželství. Ano, my jsme vyčlenili anulaci, protože anulace manželství souvisí velice úzce s potvrzením existence manželství a tento nástroj eh, který teď zpracováváme, se týká pouze rozvodu a odluky, takže toto by mělo být jaksi mimo působnost, ale mohu vás ujistit, že se tady neocitáme v právním vaku, už eh, existují i eh, podle bruselského nařízení mm, eh, Brusel A pravidla, která jsou použitelná a nedochází tady ani k nejasnostem, pokud jde o rozhodné právo. Bod číslo dva, nebo vaše druhá otázka, ta se týkala povahy článku 5. Článek 5 je Eh, hovoří o pravidlech rozhodného práva, což musíme odlišovat eh, od obecných veřejných politik eh, které jsou popsány v článku 7. My jsme to tam zařadili na žádost několika členských států, které mají zkušenost s podobnými pravidly rozhodného práva a vyhýbáme se tak nakolik eh, nám to ty členské státy vysvětlili tomu, že bychom se dostali do dlouhých eh, soudních eh, řízení. Tyto členské státy mají pocit, že někde se velmi obtížně používá ta veřejná klauzule a mm, klauzule veřejného hm, pořádku a Na základě jejich žádosti jsme zpracovali ten návrh tímto způsobem, abychom jim vyhověli. Jinak se budeme nadále řídit mandátem členských států, kteří chtějí, které chtějí tento návrh dále prosadit, který se vlastně objevuje, objevil v Radě poprvé v roce 2008. Co vaše třetí otázka, co znamená, že je zjevně v nesouladu s veřejným pořádkem. To je klauzule, která se objevuje eh, ve všech nástrojích týkajících se rozhodného práva. Je to standardní eh, formulace ve všech evropských nástrojích o rozhodném právu a v jiných nástrojích eh, hákské povahy. A proč je tam slovo manifestle nebo zjevně Myslíme si, že úsloví veřejný pořádek musíme využívat opatrně v oblasti spravedlnosti. Musíme mít důvěru v soudy jednotlivých členských států a v jejich eh, soudní eh, systémy a právní systémy. Proto eh, ta formulace je takto opatrná, abychom ji mohli použít skutečně jenom ve výjimečných případech. Pak eh, jste mluvili o tom eh, spěchu, abychom celou věc nějak neuspěchali, ale jde o to, že jsme vlastně se začali věcí zabývat už eh, mm, v zásadě v roce 2006 na základě iniciativy členských států v rámci posílené spolupráce, což je oblast, kde nemůže komise z vlastní iniciativy nic navrhovat. Takže čas jsme měli na to, abychom se nad věcí zamysleli a teď se nám trošku ten eh, časový harmonogram mm, zkrátil, ale jsme velice rádi, že váš eh, výbor eh, chce pracovat rychle a také bych vás tedy rád poprosil, abyste v tom tempu jak se pokračovali a dokončili celou věc co možná nejdříve. Děkuji. Děkujeme komisi. Děkujeme za všechny poznámky a na závěr paní Klas tak já budu velmi stručná. Děkuji všem, kteří se přihlásili o slovo a děkuji za rozdílné úhly pohledu. Vše to předám paní Niblerové. Eh, samozřejmě, že se nám hned položí otázka, eh, co bude se zeměmi, ve které není žádné rozhodné právo, ale to myslíme samozřejmě na Maltu. No, myslím, že se musíme, eh, si musíme být vědomi našich eh, možností. Zde nám jde o posílenou spolupráci. A eh, samozřejmě to je velmi důležitý krok a pokud budu informován, a pokud se informuji, to není nic diskriminujícího. Získám informace o tom, podle kterého práva je sňatek probíhá a podle kterého Praha může dojít k rozvodu nebo rozluce. To jsou zásadní otázky. Paní Niblerová se bude věnovat všem poznámkám a doufám, že dospějeme k dobré shodě. Děkuji. Děkuji, paní Klasové. A hned budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Nejdříve bych ale ráda řekla, že pozměňovací návrhy můžete předkládat do 9. listopadu. Hlasato, hlasovat se bude 29. a 30. listopadu a ve výboru Jury to bude 20. prosince. No a nyní další bod. Úloha žen v zemědělských a venkovských oblastech. Na úvod bych ráda řekla, eh, že zde vítám paní Jegle. Poněkud jsme překročili čas, který jsme měli k dispozici a proto se jménem výboru omlouvám, ale hned vám uděluji slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám bohužel také musím říci, že už vás ve 12 hodin musím opustit. A to z toho důvodu, že budu v delegaci nově zvolené vlády. Kyrgyzstánu, tedy že půjdu tuto delegaci vítat. Myslím, že by ode mě bylo velmi nezdvořilé, kdybych tuto vysoce postavenou delegaci nechala stát před dveřmi parlamentu. Z toho důvodu bych se ráda pokusila o to, abych dodržela ten dodržený čas. Děkuji vám za to, že zde mohu dnes představit zprávu je pro mě velmi důležité eh, se společně s ostatními ženami věnovat eh, této zprávě. Španělské předsednictví rady toto téma, tedy úlohu žen v zemědělských a venkovských oblastech, pojalo za jednu ze svých tří priorit. A poté, co španělské předsednictví v radě skončilo, i když je to obrovské téma a i když mu byla věnována veliká a vážená e, konference, to téma zkrátka někde zaniklo. Ale mnozí kolegové byli toho názoru, že je to důležité téma a měli bychom se mu věnovat hlavně, že také souvisí s diskuzí o evropské společné zemědělské politice. E, zde je přímá souvislost s druhým pilířem a ženy v zemědělských a venkovských oblastech by e, měly e, nebo měl by jim být vyčleněn nějaký prostor. První návrh této zprávy byl zaslán mnoha poslancům a všem, kteří měli zájem. To byl takový syrový návrh a dostali jej různé politické skupiny, ale i ženské svazy v různých členských státech. Spolupracovali jsme rovněž velmi intenzivně s COPA. Zpráva se může omezit na maximální délku 6 tisíc znaků a to je přirozeně velmi málo. Mnoho bodů je sice zmíněno, ale jen ve velké stručnosti. A my ve výboru země, pro zemědělství jsme tento týden o tématu diskutovali a jsme přesvědčeni o tom, že je možné téma zvýraznit dobrými kompromisy a dobrými pozměňovacími návrhy. V tomto ohledu bych vás ráda požádala o podporu. Zpráva je rozdělena do pěti odstavců. Dva jsou tedy body odůvodnění, ženy v zemědělských a venkovských oblastech, funkční zemědělské oblasti, dále ženy v zemědělství, ženy v hospodářství a ženy v zemědělství. A ráda bych vám představila několik důležitých bodů zprávy. Jsme přesvědčeni o tom společně s celým výborem pro zemědělství, že ženy jsou páteří zemědělského odvětví, ale i celé venkovské oblasti nebo venkovského prostoru. Eh, jejich zastoupení se eh, ocitá stále více v popředí, je stále důležitější a je proto důležité podpořit úlohu žen v eh, zemědělských podnicích, ale i v celé venkovské oblasti. Je potřeba zdůraznit jejich multifunkční roli a zdůraznit a podpořit jejich výkony. Ženy i muži potřebují nějakou perspektivu úspěchu v těchto zemědělských oblastech. Pozadí tohoto odstavce je skutečnost, že v Evropské unii už nyní máme venkovské oblasti, kde dobře eh, vzdělané ženy a muži opouštějí venkovský prostor a odcházejí jinam. A myslím, že v diskuzích se velmi dobře ukázalo, že je to pravda. A ukázalo se také, že mnoha členských států má v této oblasti své obavy. Takže to je jeden důležitý bod. Dále si klademe otázku, jaké jsou potřeby, ale pot, i, současně i potenciály žen ve venkovských oblastech. No a také se ptáme na to, jak by ženy mohly být integrovány do celého procesu na venkově. Tak na jedné straně je propojení žen podnikatelek, eh, jejich povolání a rodiny, ale jak, klademe si také otázku, jak může žena být podnikatelkou, ale současně být vdaná za zemědělce a pomáhat mu doma co k tomu potřebuje, jaká je potřeba infrastruktura, jaká je potřeba struktur pro opatrování dětí anebo i starších osob, jaké potřebují tyto ženy vzdělání anebo další vzdělávání. Musíme konstatovat, že nemáme k dispozici žádná důvěryhodná data a je tedy velmi obtížné ehm, pracovat s tím, co k dispozici máme. V mnoha členských států je řada dobrých příkladů dobré praxe, ale je velmi obtížné je zviditelnit a předávat dál. Ehm. Ženy zemědělci. To je téma, které e, je také velmi intenzivně diskutováno. Tyto ženy e, musí být účastny na právech i povinnostech v této oblasti. Znamená to, že potřebují být příslušným způsobem zastoupeny v zemědělských grémích, že musí mít podíl na příjmech ze zemědělství a také sociální zajištění. A v různých členských státech se ukazuje, že v této oblasti je platná různá legislativa. Já jsem přesto přesvědčena o tom, že o tomto tématu musíme diskutovat přiměřené zastoupení ve svazech a v grémiích. To je moje vlastní formulace, ale chci vám říci, že eh, z odpovědí, které jsem dostala, eh, mi je jasné, že se požaduje eh, kvóta pro ženy a ta je až 40%. To jsou ale věci, o kterých ještě musíme diskutovat a kde musíme najít nějaká řešení. Již v červnu se konala první rozprava. Je tady vidět, že o tomto tématu můžeme diskutovat ještě dlouho. 28. prosince se uskuteční workshop. Zpráva byla představena 26. října ve výboru pro zemědělství. Do 16. listopadu je eh, čas pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat ve výboru pro zemědělství se bude 26. ledna. V březnu na plenárním zasedání potom zpráva přijde na plenárku. Máme tedy ještě dostatek času na různé rozpravy a diskuze a já jsem otevřena přijímat veškeré podněty. Děkuji vám. Děkuji. A teď eh, jménem výboru bych chtěla poděkovat paní Jegle. Eh, jsme velice rádi, že jste nás informovala jménem výboru AGRI o této tematice. o roli žen v zemědělství a ve venkovských oblastech. Sama, jak jste řekla, tak vlastně termín pro nás je 16. listopadu a hlasovat ve výboru Agri se bude 26. ledna. To jsou pro nás eh, důležitá data. Paní Jegle, ještě jednou vám děkuji za návštěvu v našem výboru a tímto bych eh, naše dnešní jednání uzavřela. Nicméně poprosila bych koordinátory, aby tady zůstali, protože následně proběhne zasedání koordinátorů. Všechny ostatní poslance i ostatní zúčastněné žádám, aby co možná nejrychleji opustili sál, protože už nyní máme obrovské spoždění. Děkuji. Interesting debate we have in yes. here. It's always better to have an interesting debate.